Nehmen Sie den Hammer. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben alle... Dámy a pánové, doufám, že jste měli příjemnou dovolenou a že se opět vracíte do Evropského parlamentu s čerstvými silami. Dneska nás čeká hlasování o rozpočtu. Budeme také hovořit o letecké dopravě, Máme eh, tolik zájemců o toto zasedání, že je k dispozici dokonce poslechová místnost. Nejprve k pořadu jednání. Eh, návrh jednání je přijat. Jsou námitky? Nejsou? Výborně, takže tímto se dostáváme k druhému bodu. Eh, kterým je zápis z posledního zasedání. K tomu jste dostali podklady, pokud nejsou námitky, můžeme tento bod rovněž přijmout. Takže přijato, nejsou námitky. Pokud jde o rozhodnutí koordinátorů z 22.7., tak k tomu také byly zaslány podklady. Pokud máte námitky, tak je musíte předložit do 15 hodin dnešního dne, jinak tento protokol zasedání koordinátorů bude platit za přijatý. Tím se dostáváme k prvnímu hlasování o rozpočtu. Jedná se o zprávu Roberce Zíleho. Nejprve musíme vyjasnit, zda má každý uh, svoji hlasovací kartu, abychom mohli uskutečnit. <laughs> Testovací hlasování. Takže Hlasujeme. Otevírám. Zahajuji hlasování.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 Jsou nyní ještě problémy? Všechno v pořádku? Zkuste ji ještě jednou vytáhnout a zasunout. Výborně, funguje to nyní? Tady také? Hm? Wer, wer organisiert denn das? Das müssten eigentlich die Universitätsvertreter machen.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 Tak tím se dostáváme k prvnímu hlasování. Jedná se o pozměňovací návrh 6624. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel, zdržel se? Myslím, že většina byla pro, čili přijato. Dále máme pozměňovací návrh 6623, který byl stažen. 6625. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odmítnuto. 6629. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme. Takže zahajuji hlasování. Kdo nemá svoji hlasovací kartu, ještě moment. Už to funguje? Takže teď už to funguje všechno. Kdo je tedy pro tento pozměňovací návrh? Zahajuji hlasování ještě jednou. SAD má o jeden více. Takže, teď už to je v pořádku. Končím hlasování. 34 pro, přijato. Dále máme pozměňovací návrh 6649. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 6, 6. Pardon, teď eh, to tady odpadá, takže 0, pardon 5 a 1. kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Dále 7 ústní pozměňovací návrh. Jsou nějaké námětky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že to musíme ještě ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 22 proti. Nikdo se nezdržel, přijato. Nyní 6651. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Další pozměňovací návrh odpadá. 6632 a 6667. Pardon, 6652 je další pozměňovací návrh, o něm budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. V pořádku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To ověření bylo nezbytné. Další návrh odpadá 6653. Je další, o němž budeme hlasovat. Nerozumím, jak to, co se děje se 6, 2 a ty další kompatibilní, které, o kterých jsme nehlasovali. 1, o tom jsme hlasovali a to odpovídalo 2 a 7. což um, rovněž eh, odpovídalo tomu um, pozměňovacímu návrhu, o kterém jsme již hlasovali. Weil 51 angenommen war protože 6651 byl přijat a proto odpadá 6606. Bitte mit Mikro. Prosím s mikrofonem. Já se pokusím to ještě jednou vysvětlit. Dokument uvádí, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 3, 2 a 6, 6, 7 by měly být kompatibilní s 6, 6, 6, 1, 0, 6, 6, 1, 0, takže já si myslím, že by neměly automaticky vypadnout z hlasování. E, na hlasovacím seznamu totiž je uvedeno, že jsou kompatibilní. Tyto tři návrhy patří e, k sobě a 665 3 byl přijat. Takže 6652. Das war, das war, das war das Okay. 6653 je nyní předmětem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 6608, ne, ten odpadá, takže or, 6628, eh, ústní pozměňovací návrh, je někdo, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nebyly námitky proti tomu eh, ústnímu pozměňovacímu návrhu a je přijat. 6654. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. šest šest pět Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. šest šest jedna Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že musíme ověřit. Zahajuji hlasování. EPP o dva navíc. Teď už je vše v pořádku, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šest, šest, šest, pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Šest, šest jedna tři. odpadá. 6638 nyní. Ten také odpadá. Dalším návrhem, o němž hlasujeme, je 6602. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další odpadá. Nyní 6657. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6, 6, osm, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. devět, pro? Proti? Zdržel se? Přijato. sedm, pro? Proti? Zdržel se? ověříme, ačkoliv se domnívám, že je přijato, zahajuji hlasování. EPP opět o jeden víc. Končím hlasování. Přijato. 6, 6, 4, 3 proti, pardon, pro, proti, zdržel se, přijato. 6601 pro, proti, zdržel se, přijato. 6618, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 6626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 6662. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6663. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6664. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6603. Pro? Proti? zdržel se, přijato. A 6, 6, 7, 8, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům návrhu stanovisek. Návrh 1, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se, přijato. Návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní, kompromis jedna. Pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 6. Pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 9. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 10. Pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. EPP opět o jednoho navíc. Stále. Stále. A stále. Nyní je to v pořádku. Končím hlasování. Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Ano, 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 12 je předmětem hlasování, které nyní zahajuji. Končím hlasování. Ne, ještě ne, ještě jednou opět EPP o jednoho navíc. Zahajuji hlasování. Zase to zkoušíte. Takže pozměňovací návrh 12. Nyní končím hlasování a návrh je zamítnut. Návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 16. Kdo je pro, proti? Zdržel se, přijato. 19. Pro? Proti? Zdržel se, přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 23. Ústní pozměňovací návrh. Jsou výhrady? Kdo je pro? Ne, ta, výhrady nejsou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 26. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji. EPP opět jednou navíc, nyní to opět souhlasí. Končím hlasování. 41 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Chtěl bych srdečně poděkovat zpravodaji Robertu Zílemu. Jetzt kommen wir Nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Zde se jedná o výměnu názorů s odborníky na bezpečnost letectví. Chtěl bych přivítat pana Franka Brennera, generální ředitele agentury Eurocontrol, pana Salvatore Šakitána. Vyslovil jsem vaše jméno správně, ano, Šakitáno, výkonný tajemník ECAF, Evropské konference o letecké, o bezpečné letecké dopravě, Máme tady dále ředitele Mezinárodní asociace leteckých přepravců a Tykky, výkonný ředitel Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Srdečně vás vítám. Děkuji, že se zúčastníte této debaty a ještě připomínám, že vzhledem k nedostatku prostorů je tady k dispozici poslechová místnost, kde je zajištěno rovněž tlumočení. Já bych rád začal a ještě tady je žádost o slovo. Dobré dopoledne, pane předsedo. Když já bych vás rád požádal o objasnění. Pane předsedo, eh, teď nevíme úplně přesně, co se má stát v rámci tohoto bodu pořadu jednání protože někdy organizace přicházejí s prezentacemi a tyto prezentace jsou někdy velice dlouhé, obsahují mnoho slajdů, ty prezentace někdy trvají déle než hodinu a řečníci velice dlouho vysvětlují svoji práci. Mohl byste tedy laskavě říci, kolik času eh, bylo vyčleněno na každou z těch čtyř organizací, které tady byly právě představeny, abychom věděli, jak dlouho budeme diskutovat eh, každý jednotlivý bod a kolik zbyde času na všeobecnou diskusi. Víme, že toto se děje kvůli nehodě malajzijského letadla, proto potřebujeme hodně času na otázky, výměnu názorů. Proto buďte tak laskav a eh, řekněte přesně, kolik bude času na každého řečníka. My jsme pozvali čtyři řečníky, samozřejmě nebude hovořit každý hodinu. Každý má eh, sedmiminutovou řeč. Poté budeme mít k dispozici eh, koordinátory, kteří se účastní diskuse a na další úklad diskuse se může účastnit každý z vás. Takže děkuji, teď víme všechno a předávám slovo Franku Brennorovi. Pane předsedo, vážení členové výboru pro dopravu Evropského parlamentu, vážené dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že jsem zde přítomen, abych mohl přispět k této významné rozpravě. Eurocontrol je Evropská organizace pro bezpečnost eh, letecké navigace a jsme velice rádi, že vám můžeme pomoci v tomto veřejném slyšení a rozpravě. Rád bych uvedl také manažera sítě, což je funkce, kterou provádí tato organizace a zastává ji Joseph Tana, sedí vedle mě a já bych ho rád představil. Mám přece jenom několik slajdů. A e, ukazuje tady strukturu e, kontroly leteckého řízení leteckého provazu. Je to společná civilní a vojenská organizace členských stát, 40 členských států, čili přesahuje to o 28 členských států Evropské unie a jsou tam také další státy jako Ukrajina a proto říkáme, že členství v e-, euro kontroluje pan evropská, je to pan evropská organizace. Dnes eh, se zabýváme úlohou eh, eh, vedoucího sítě a e, vychází to z nařízení 555 z roku 2004 o jednotném nebi, kde se hovoří také o úkolech pro e, vedoucího e, leteckého provozu. Pak je tady další nařízení 677 2011. Tento, tato funkce znamená také povinnost konsolidovat a koordinovat přístup k plánování a koordinaci všech činností v sítích. Tato síť podporuje e, různé aktéry e, v rámci té, kteří jsou zapojeni do této koordinace při výkonu povinností, které mají. A také podporuje subjekty, kterým je svěřeno vyšetřování leteckých nehod. A to všechno vychází z tohoto nařízení. A tento vedoucí e, Eh, sítě má vypracovávat design sítě, aby tady byla konektivita a aby bylo možné řídit eh, toky po celé Evropě. Tato funkce má také co dělat eh, s koordinací krizí v případě Evropy a má, vychází to zase z příslušného dokumentu, tak aby se zajistilo příslušné řízení informací prostřednictvím šíření konsistentních, přesných a včasných dat. Spadá do toho také JATA, Evropská komise a členské státy. Koordinuje také reakci na veškeré krize, ať už je to vulkanický popel nebo neočekávané uzavření leteckého Eh, provozu. My jsme také v minulosti viděli, že Evropský parlament stanovil eh, funkci manažera a také Evropská eh, parlament nám dále pomáhal rozvíjet celý balíček Evropského nebe při posílení této funkce vedoucího sítě. Proto bych vám rád poděkoval. Tato podpora je velice důležitá pro nás teď i v budoucnosti budu se zabývat strukturou Um, vzdušného prostoru a jak je to organizováno v Evropě. Tady vidíte mapu, je na to špatně vidět, protože je tam spousta různých čár, které jsou tam zakreslené a ty ukazují takzvané um, letecké trasy v Evropě. Je to tedy struktura mezi jednotlivými body, body. je to taková pavučina eh, všech tras, které jsou eh, určeny pro naše klienty. Umožňuje to, aby lety byly pokud možno co nejpřímější a aby tady také byly k dispozici různé alternativy, jak se dostat z bodu A do bodu B. Tady mám příklad eventuálního plánování letu mezi Londýnem a Istanbulem. Jsou tady různé různé možnosti a uživatel letecké eh, vzdušného prostoru si může vybrat, jak se dostane do destinace a eh, pak podle toho se udělá příslušný plán. A tento plán eh, pak obsahuje už podrobnosti, jako je číslo letu, typ letadla, bod odletu a destinace. A tento plán musí být potom předložen tomuto vedoucímu sítě a bude Mm, projednán tak, aby se zjistilo, že to opravdu odpovídá eventuálním restrikcím nebo eventuálním uzavřením. Takováto omezení mohou být buď stála nebo, nebo dočasná, permanentní. To například znamená, že některé trasy se mohou používat jenom pro přelety, zatímco jiné jsou neustále vyčleněny pro přílety a odlety. Dočasné omezení. To může být způsobeno technickými Eh, eh, problémy nebo tím, že se uzavírají ranveje nebo že jsou tam jiné technické nedostatky. Je tedy celá řada různých kritérií, které provozovatele eh, letadel potom používají, aby zvolili příslušnou Eh, trasu. A kolegové z Ajaty potom nám pomáhají zjišťovat, která trasa je nejlepší na základě různých faktorů, a to včetně letové doby. Eh, potom eh, musí se posoudit také náklady na palivo, na řízení leteckého provozu, na kapacitu, eventuální zdržení a samozřejmě bezpečnost. Přičemž se plánuje ta trasa nejenom ve dvou, ale přímo ve třech dimenzích tady vidíme právě tu třetí dimenzi. Obvykle eh, eh, eh, nadlezvuková letadla lítají na úrovni 300 a nebo 350, jak tomu říkáme a je to 9 až 10 tisíc metrů, 9 až 10 tisíc metrů. A to potom zaručuje, že ta letadla jsou dostatečně od sebe vzdálena a to minimálně o 100 stop Eh, vertikálně, což znamená 300 metrů. Ale ne vždycky nejpreferovanější trasa a výška je k dispozici, protože trasy mohou být ve vzdušném prostoru uzavřeny a to z řady důvodů. Například to může být dočasné uzavření z důvodu eh, vojenských manévrů. A e, proto e, se to potom e, státy musí řešit a hodnotit, zda vzdušný prostor je bezpečný a pak se rozhoduje tedy, které trasy jsou otevřené a v třetí dimenzi, v které letové výšce. My potom budeme ještě dále hovořit o odpovědnostech na základě toho, eh, co se dělá v EKO a můj kolega právě z EKO bude hovořit o právním rámci. Teď se vracím ještě k té třetí dimenzi. Trasy mohou být na nižší úrovni uzavřeny, ale vyšší mohou být otevřeny. Tady na tomto nákresu vidíme možnost. Tam, kde vidíme to zelené, to může být zavřené, ale ty trasy nad tím už jsou otevřené. A pokud letiště nebo část leteckého prostoru je dočasně uzavřena, pak je to odpovědnost státu, aby upozornil eh, všechny představitele, všechny, všechny letce, aby tedy všichni eh, o tom také uživatelé věděli. A to se potom eh, cel, po celém světě distribuje a, na, a pořád se to všude schromažďuje pro Eurocontrol, který potom řídí příslušnou centrální databázi pro Evropu Evropu a tam jsou všechny tyhle informace. A tyto informace jsou potom v reálném čase k dispozici uživatelům vzdušného prostoru a neustále se to aktualizuje, aby všichni věděli, co je kdy Eh, uzavřeno nebo zavřeno. A ten vedoucí manažer sítě samozřejmě tyto informace dostává. Tady máme právě příklad uzavření letiště. Takže my si ověřujeme tyto informace, porovnáváme to s eh, záměrem plánu a zjišťujeme, zda tedy tam náhodou není, eh, že by ta trasa vedla na letiště, které je momentálně zavřené. Takhle to teď funguje. Domníváme se, tedy teď se o tom hovoří v rámci Task Force ICAO a my se toho účastníme. ICAO se zabývá tím, jak tento velice bezpečný systém lze dále podpořit. A my se toho účastníme, abychom zjistili, jak by státy mohly lépe ještě vyhodnocovat rizika. Čímž vám děkuji za pozornost a děkuji za tuto možnost, že jsem měl možnost jako první tady vystoupit a ukázat vám takový přehled o tom, jak tento systém se momentálně provozuje. Děkuji. Děkuji pěkně, pane Brnade, za váš příspěvek. A nyní se dostáváme k panu Slávatore Šakitánovi, výkonnému tajemníku Evropské konference pro civilní letectví. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo, dobré ráno. Zdravím eh, poslance a poslankyně výboru TRAN a seznámí vás eh, s tručně s prací EKAK a poté převezme slovo kolega v otázce tedy záležitosti různých konfliktních aktivit. EKAK je v podstatě e, nejstarší organizací civilního letecí v Evropě z roku 50, 1955, 44 členských států a podporuje rozvoj bezpečného a e, bezpečné a udržitelné civilní letecké dopravy podstatě se budu zaměřovat na právní aspekty členských států ICAO při využívání leteckého prostoru. prostoru. Tyto zodpovědnosti vyplývají z úmluvy o mezinárodním letecí, takzvané Chicagské úmluvy, podepsané již v roce 1944, 7. prosince přesně to bylo. Nebudu teď číst hlavní články této úmluvy, ale jenom chci potrhnout Jaké jsou hlavní zodpovědnosti vyplývající z Čikákské umluvy? První eh, články 1 a 9 stanoví pravomoci členských států při využívání leteckého provozu. První článek říká, že každý stát má výhradní svrchovanost nad leteckým prostorem nad svým územím. Další eh, článek číslo 9 Eh, stanoví pravomoc členských států omezit, eh, případně zcela eh, zakázat lety z jiného členského státu nad částí či celým svým územím. A ten druhý článek právě dává tedy tu pravomoc omezit let v něk- lety v některých zónách, kde dochází k určitým aktivitám, které jsou v rozporu s bezpečným provozem. A spolu s těmito dvěma články je ještě jeden článek, 28, ten nebudu číst, ale jenom řeknu, že eh, ten zdává členským státům zadává povinnost. To prvním dává určité pravomoci, svrchovanost nad leteckým prosporem, eh, prostorem. A tento článek jim naopak dává eh, odpovědnost zajistit infrastrukturu, služby, Ehm, informace, meteorologické služby, koordinační služby, mapovací standardy. Čili tento článek stanoví závazky členských států poskytnout služby a informace nad svým územím. Jak bylo řečeno, organizace leteckého prostoru je v rukou zodpovědných členských států, které za toto využití zodpovídají. Všechny tyto informace jsou také v, v v schromážděny v publikaci, kde se také hovoří o všech odletových a přistávacích postupech a tak dále, takový manuál. Ale některá dočasná omezení mohou být přijata na základě situace, která může nastat. A tato omezení musí být potom oznámena v rámci speciálního oznámení, speciálního formátu. Takže, jak říkám, z té čikákské umluvy vyplývá, že členské státy ICAO zodpovídají nad bezpečností letového provozu nad svým územím. Musí poskytovat informace a služby a mohou a musí omezit využití svého prostoru v některých oblastech, ať už v hlediska rozsahu nebo e, výšky, v zájmu zajištění bezpečné operace. Teď ty notams, e, to jsou ty oznamovací zprávy, článek 15, tam se identifikuje, jaký obsah je, jaký je obsah těchto těch zveřejňovaných zpráv e, ze strany členského státu a za jakých podmínek může být vydáván a kdo za, zodpovídá za um, publikace těchto notémů. Je to stát, který zodpovídá nad svým vlastním prostorem, jak už jsme zmínili dříve, protože některé, v některých oblastech může být omezen provoz v důsledku třeba vojenského cvičení, vojenských manévrů nebo nějakých jiných problémů. A další smluvní státy na základě dostupných informací mohou vydat takovýto notam, kterém sdělují svým operátorům či operátorům jiných států ta potenciální rizika a tím pádem je zavazují k tomu, aby se vyhnuli přepravy eh, a nad určitým územím. Čili tady máme jasnou zodpovědnost eh, státu, který zodpovídá nad svým prostorem, ale Zároveň existuje i pravomoc jiných států na základě dostupných informací vydávat taková, takovéto zprávy o omezení eh, týkající se omezení provozu v různých částech světa. Čili máme problém, jasný problém, a to je sdílení informací. Pokud členský stát, který není eh, zodpovědný eh, nad řízením leteckého prostoru a může vydat takovouto zprávu o omezení prostoru, musí to vycházet z určitých zpravodajských informací, ta, ta zpráva. A tím pádem by se dalo předejít tomu, aby některé státy eh, omezily letecký pro, provoz za situace, kdy jiné státy nebudou vědět, proč se tak stalo. A po uh, sestře, eh, sestřelení toho eh, letu eh, MH17, tak to přesně ukazuje tuto situaci. A čili je důležité, abychom sdíleli informace, aby byly relevantní a abychom zaručili provoz nad zejména zónami Eh, kde probíhá konflikt. Za tímto účelem byla zřízena Task Force, jejíž členové, pan Brennan a další, vám mohou e, sdělit další podrobnosti. Čili tolik má prezentace, já se omezím zatím jenom na tyto eh, základní zásady, ale samozřejmě rád vyjasním jakékoliv další nejasnosti z vaší strany. Děkuji pěkně panu Šakifánovi. Děkuji za váš příspěvek. A nyní je pan Giancarlo Bono z Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Zdravím členy výboru pro dopravu. Dovolte, abych vás seznámil s pohledem naší organizace na plánování a realizaci letů přes eh, určité oblasti. Pro z vás, kdo nevíte, kdo je IATA, je to mezinárodní asociace, je to obchodní orgán eh, zřízen v roce 1945. V současné době eh, zastupuje asi 140 leteckých společností a pokrývá nebo zajišťuje veškerý mezinárodní letecký provoz z 93 Jakožto letecká společnost eh, musíme zajistit, eh, aby byly plněny všechny, eh, byly plněny všechny předpisy. Musíme se věnovat všem předpisům, ale v současné době je ten seznam velice dlouhý a to, co se týká eh, hodnocení rizika a posouzení rizik a posouzení eh, bezpečnosti, tak eh, k tomu je příloha 19 ICAO a podle ní všechny letecké společnosti musí podle předpisů hodnotit rizika. Většina leteckých společností Eh, to již eh, splnilo. Předpisy eh, JATA jsou platné celosvětově a samozřejmě jsou realizovány podle příslušných zákonů v daných zemích. Existují velice přísné standardy pro členství v naší asociaci. Každá letecká společnost musí podstoupit audity, které kontrolují, zda splňuje standardy, které JATA doporučuje. Jedním z těch doporučení je posouzení rizika eh, souvisejícího s hrozbami pro bezpečnost. Dváme na to, aby všichni naši členové měli takovýto systém. Eh, pokud jde o tato hodnocení rizik, tak eh, a každá letecká společnost eh, musí plnit mezinárodní předpisy. Jak už mý předřečníci kolegové zdůraznili, jakékoliv rozhodnutí o uzavření či otevření leteckého prostoru, eh, eh, jakož i zodpovědnost za poskytnutí spolehlivé informace je v zodpovědnosti daného státu. Není to letecká společnost, která um, se o toto musí starat. Je to, je to skutečně daný stát přes jehož teritorium uh, ten, který let probíhá. Jak vypadá plánování letu? Vychází z informací, které máme. Postup plánování letů jsou schváleny e, příslušným úřadem pro řízení leteckého provozu v daném státu. Jedná se o in, informace které mají eh, trvalou platnost anebo dočasnou platnost. A jsou to také všechny relevantní informace, které se mohou týkat daného leteckého prostoru. Pokud jde o posouzení rizika, tak eh, řízení leteckého provozu rozhodne, zda je bezpečné letět přes určitý prostor. V případě uzavření leteckého prostoru se tam nesmí letět, to je zcela jasné. Pokud je letecký prostor otevřen, tak letíme do té oblasti pouze v případě, kdy výsledek posouzení rizika je eh, v souladu s postupy, které schvalují naše úřady. Jsou tady čtyři prvky, které posuzujeme přes, před eh, plánováním letu a jakožto pilot se to dozvíte velice brzy. Takže eh, první věc, bezpečnost. Jakmile jsme spokojeni s bezpečností, tak se podíváme na aspekty eh, včasného příletu. Chceme umožnit našim pasažérům, aby stihli navazující lety. Poté samozřejmě sledujeme hospodárnost letu, takže chceme zvolit tu letovou hladinu, kde je nejnižší spotřeba a usilujeme tedy o hospodárné provedení letu. A v neposlední řadě nám také leží na srdci pohodlí pasažérů. Chceme se vyhnout turbulencím, které, ke kterým dochází v určitých výškách. E, toto se provádí všechno v mm, u letecké společnosti, ale konečná odpovědnost leží na tom, kdo má na starosti ten který let. Jak už uvedli mý kolegové, tak po sestřelení eh, malajského eh, letounu IATA eh, se účastnila na vytvoření nové speciální skupiny, která se zatím setkala dvakrát a plánují se dva projekty, přičemž ten první eh, bude zkoumat eh, lepší možnost využívání poskytování dočasných informací no tam. Druhý projekt se eh, zaměří na nový centralizovaný systém, který by umožnil lepší výměnu informací. Jak jistě víte, tak posouzení rizik Eh, je dobré pouze do té míry, do jaké se tyto informace dostanou k příslušným uživatelům. Tato speciální skupina pracuje s, s partnery, s obchodními asociacemi, s mm, Mezinárodním združením pilotů a také s nadací pro bezpečné lety. Společnou prací chceme zajistit, aby ten již bezpečný systém fungoval ještě bezpečněji. Děkuji. Také vám děkuji pěkně za, vaš, za váš příspěvek a za to, že jste se vešel do časového limitu. A dostávám se k dalšímu eh, řečníku Petrku Kýmu, který eh, je výkonným ředitelem Evropské agentury pro letecké, leteckou bezpečnost. Děkuji, eh, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Je mi ctí a potěšením účastnit se této rozpravy. Mám hodně slajdů, ale chci jenom velice stručně uvést EASA. A chci zdůraznit paralelu mezi různými činnostmi EASA v oblasti bezpečnosti jak letadel, tak i leteckého letového provozu. EASA funguje nezávisle. To znamená, že e, při, naprosto nezávisle přijímá svá stanoviska ohledně bezpečnosti, nezávisle na celém odvětví, na členských státech a evropských institucích. Nejdůležitější je to, co tady chci zdůraznit, že systém EASA spočívá na třech pilířích. To jste vy, evropské instituce, agentura a členské státy. Když se podíváme na rozsah eh, činností EASY, pak pokrýváme všechny oblasti letecky, let, let, letectví a máme buď výlučné kompetence, což je například eh, způsobilost pro let a eh, nebo tedy provoz eh, letového provozu, což je samozřejmě členskými státy. Chci vám ukázat, co děláme v oblasti letounu, letadel. V zásadě vydáváme certifikáty pro letadla a nebo jejich součásti pro Evropu a v zásadě máme mechanismus vzájemného uznávání s našimi partnery ve Spojených státech, takže certifikujeme také eh, letouny Boeingu vzhledem k té činnosti, které provádí příslušná americká administrativa, která zase také certifikuje Airbus a přitom bere ohled na to, co my jsme v této oblasti ohledně Airbusu udělali. Rád bych tady zmínil skutečnost, že se jedná o výlučnou kompetenci. My jsme tedy ti jediní v Evropě, kteří vydávají certifikaci pro letadla. Aby bylo možné splňovat všechny provozní potřeby během životnosti letadla, máme e, systém, který obsahuje analýzu informací ohledně bezpečnosti. A pokud dojde k naléhavé situaci, pak jsou tady zprávy nebo je eh, příkaz k po konkrétním činnostem ohledně údržba, údržby letadla nebo dokonce to, že pak nemůže zvládnout, nesmí vzlétnout. Dělá se to dobře na základě informací, kterou dostávají buď výrobci letadel a eh, provozovatele a členské státy. Když se podíváme na řízení letového provozu, pak toto je e, sdílená odpovědnost mezi EASou a členskými státy. My tedy tady nemáme výlučnou e, kompetenci, abychom certifikovali e, poskytovatele této činnosti a EASA zase šíří bez informace o bezpečnosti prostřednictvím biletenů, které obsahují ale pouhá doporučení, nejsou závazná. My jsme během minulých týdnů a měsíců vydali několik takových biletenů o informacích o bezpečnosti. Týká se to bezpečnosti letů v zónách konfliktů. A S B jsme vydali samozřejmě takovéto bulletiny ohledně Ukrajiny, Iráku, Líbie, e, e, Sýrie a Afganistánu. Je e, pravda, že úloha EAS je poměrně nová, a pokud je o řízení letového provozu v porovnání s tím, co děláme pro certifikace e, letadel ale e, musíme ještě zajistit hladší toky informací mezi členskými státy a námi ohledně bezpečnosti řízení letových toků. Už je to dobré, ale dalo se to dále zlepšovat. A pokud jde o všechny ty bileteny o bezpečnosti, eh, například jsem zmiňoval Afganistán, Irák a podobně, tady informace, z nich jsme čerpali, eh, jsme dostali všechny od Spojených států na základě vzájemné dohody s Spojenými státy o otázkách bezpečnosti. Jaká je cesta vpřed? Je to plně v souladu s tím, co se dělá na globální úrovni, co dělá ICAO jsme přesvědčeni, že je třeba stanovit požadavek, aby v Evropě existoval eh, takový systém, který by pokryl veškeré součásti, veškeré komponenty. Hlavně by se měl zaměřit na výměnu informací, protože v posledu a s ohledem na různé odpovědnosti různých aktérů klíčem k tomu všemu je příslušné sdílení příslušných informací. Je třeba také nějakým způsobem ty informace eh, kodifikovat a aby se to dalo udělat, domníváme se, že se musí zapojit i vojenská rozvědka a samozřejmě i vedoucí sítě, network manager eh, protože to všechno má se dělat se eh, schromažďováním a eh, sdílením informací. Eh, my si myslíme, že jakožto organizace pro bezpečnost můžeme hodně přispět k tomuto systému, protože máme nástroje, které nám umožňují rychle informovat všechny aktéry, včetně informací o naléhavých situacích a myslíme si, že toto je vhodná cesta vpřed. Rádi bychom vám navrhli toto, abyste nám pomohli, vy i další evropské instituce, protože toto vše je třeba dokonale koordinovat a spolupracovat se členskými státy, aby bylo možné vybudovat takovýto systém. Něco se dá udělat na globální úrovni, ale leda, co se třeba dělá na evropské úrovni aby eh, všechny zainteresované strany cestující měli přístup ke všem potřebným informacím, tak aby měli jistotu, že letový provoz je bezpečný. Děkuji. Ja. Vielen Dank. Děkuji velice. Děkuji také za tento příspěvek a než dám slovo eh, koordinátorům, tak to bude pan Baltman za komisi z eh, DG MOVE. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je mi nesmírným potěšením, že mohu být přítomen na prvním řádném zasedání úplně nového výboru v novém složení. A děkuji, že jste zařadil na pořad jednání tak významné, byť poněkud smutné téma, zvláště pokud jde Eh, o tragické oběti eh, způsobené sestřelením letu MH17. Jinak eh, my jsme měli také follow-up informace o MH370 a dalším letu v Mali, dále aspekty související s šířením viru Ebola a ještě další islandský, islandská sopka, která alespoň prozatím eh, zůstává poměrně klidná. Nechci teď opakovat nic z těch eh, výborných prezentací, co tu zazněly. Bylo by dobré přejít hned od k otázkám, ale jenom si dovolím podtrhnout eh, přece jenom pár věcí, které jsme slyšeli. První klíčová záležitost je, že rozhodnutí o bezpečnosti letového provozu jsou i nadále odpovědností státu. To, je, to vyplývá z pravidel ICAO, Čikákská úmluva, jako tom tady hovořil Salvatore. To je takový středobod eh, základní, základní eh, naše, eh, náš opěrný bod. Ale samozřejmě jde o to, aby členské státy tyto, tyto povinnosti a závazky plnili. Musíme vytvořit platformu eh, pro výměnu informací. Měli bychom také chápat, že eh, riziko je, že eh, samozřejmě ta, to plnění bude slabší přesně v těch státech, kde se ty problémy vyskytují. Takže, protože tam nemůže proběhnout řádné vyhodnocení rizik. Teď nehovořím o konkrétním případu Ukrajiny, ale o systémovém riziku. Slyšeli jste také názory operátorů z IATY, hodnocení rizika. Je také jasné, že jestliže bude prostor uzavřen, tak je možný let pouze, když je to riziko přijatelné. Ale jde o to, jestli operátoři mají v, t- v této chvíli dostatečné informace. Čili tady jsme na Evropském fóru, můžeme si položit otázku, co může e, Evropská unie dělat. Jsou tu od Patrika Ký nějaké e, návrhy v rámci EASY. A jinak, i když státy mají povinnosti, musíme zajistit lepší výměnu informací mezi EASou, a správcem sítě. EASA se nabízí, že bude tím um, bodem, z něhož se budou šířit informace, ale jinak si myslím, že jak EASA, tak správce sítí musí se snažit maximalizovat e, šíření a sdílení informací. Máme-li přijmout další krok ochraně evropských občanů, musíme tlačit na členské státy, aby dali dohromady, združili své spravodajské informační eh, zdroje a potenciály. Samozřejmě my nemáme žádnou vojenskou rozvědku, kterou bychom mohli využít, ale musíme aspoň lépe spolupracovat mezi členskými státy a to i ve vztahu k vojenským spravodajským informacím. To se týká informací v rámci IKAKu i v rámci Evropy i mimo něj. A samozřejmě nesmíme uspěchat novou legislativu, ale mohli bychom eh, mít, eh, zavést nějaký systém buď dobrovolného nebo závazného, dokonce zákazu eh, letu nad eh, nebezpečnými nebo konfliktními zónami. Trošku mám pochybnosti ohledně čistě národních eh, zákazů v době, kdy existuje co-sharing a kdy je stále méně jasné, kdo za co zodpovídá. Dále transparentnost vůči cestujícím informovat eh, cestující v předstihu o tom, nad jakou zónou se bude let probíhat a eh, kde jsou konflikty a tak dále, to by se těžko organizovalo. A myslím, že zástupci operátorů jistě by eh, tímto nebyli příliš nadšení. Bylo by to složité. Pokud jde o letové trasy a plány, ty se mění před letem, dokonce i v průběhu letu kdyby to museli letecké společnosti publikovat, tak to je možná ještě horší. To je skoro jako namalovat terč na, na trup toho letadla. Nechceme, aby tyto informace byly eh, veřejné, aby o nich věděli ti, kdo o nich nemají vědět. Takže je to velmi ošemetné téma, ale jsem chtěl jenom potrhnout některá z rizika. Již nyní hovořím příliš dlouho, měli bychom dát prostor k otázkám. Oh. Také děkuji. A nyní se dostáváme k diskusi, eh, k, se účastní koordinátoři, eh, z nichž má každý čtyři minuty času k dispozici. Pokud jde o EPP, tak Jean-Maria Dasku. Já vám děkuji, paní, pane předsedo. Děkuji i za zorganizování této rozpravy, této diskuze. Děkuji všem, kdo se s námi podělili o ty prezentace. Co by se k tomu dalo říct? Předestřelal se tady, co v současné době existuje. Jaké postupy, jaké jsou zodpovědnosti, Hovořilo se však méně a ne dost o tom, co se dělat má. S ohledem tedy na to, tu havárii, které došlo v červenci, to je velmi vážná tragédie. Zabezpečení letu, to je naprosto zásadní priorita všech institucí a všech operátorů v této oblasti. A mám pocit, že v tomto případě nebyla zajištěna bezpečnost tohoto letu a bohužel to vyústilo v tragickou havárii. Je to příklad toho, bohužel tragický příklad toho, kdy se taková věc děje a kdy je potřeba koordinace na evropské úrovni, koordinace civilních leteckých aktivit na evropské úrovni, ale bohužel členské státy se ještě teď stále příčí tomu takovému systému eh, Single European Sky, stále se jim to nelíbí. Takže má otázka je velmi prostá. Víme, co se stalo? Nejenom ta samotná událost, ale i to, co se dělo po ní. A nebyli jsme bohužel svědky koordinované reakce evropských institucí. Mnoho informací ze strany Ruské federace a Ukrajiny, což ovšem byly informace často si protiřečící, byl to spíš takový informační konflikt a neměli jsme přesné informace, které by vysvětlili situaci ze strany těch, kteří by jim tyto informace dát mohli. Takže Prostý dotaz. Co dělat do budoucna? Co chcete prosazovat, jaké kroky chcete prosazovat, jaké legislativní procesní kroky, aby se v budoucnu zabránilo takovým situacím. Je zcela zásadní, aby cestující si byl jist, že je v bezpečí, když někam letí, ať už je to v Evropě nebo ať už letí do Afriky nebo do Ázie, musí vědět, že je v bezpečí. A co děláme v zájmu odstranění takovýchto rizik do budoucna? Je velmi snadné říci, že stát, členský stát, nebo aspoň členský stát Eurokontrolu zodpovídá za bezpečnost letu. No, takový je současný postup ale pozor, e, bylo tu, nějaká, bylo tu nějaké oznámení o tom, že je tam konflikt, pozor, je tu konflikt nebo něco takového, bylo to zasláno? Zdá se, že zkrátka to, co se stalo, nebylo dostatečné z hlediska bezpečnosti cestujících. A tudíž musíme mít systém, prostřednictvím kterého přijmou instituce jasné zodpovědnosti za schromažďování, vyhodnocování informací a přijímání rozhodnutí na, záslad, na základě těchto informací. Jinak já nechápu, jak se může dovolit, aby se tak dlouho létalo nad eh, válečnou zónou. Ačkoliv existují eh, možnosti se tomu vyhnout. A to i za podmínky, kdy se letí ve, ve vyšší výšce, eh, ani to není, nemusí být dostatečně bezpečné. Takže děkuji za eh, informace, které k tomuto eh, poskytnete. Dankeschön. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně, kolegyně, kolegové. Nejprve musím říct, že skutečně se jedná o strašlivou katastrofu, ke které došlo v červenci. A mám několik otázek, jejich asi pět, a může zodpovědět eh, tu první otázku kdokoliv. Eh, po této tragédii byla vytvořena mezinárodní skupina, která oznámila výsledky svého šestření v září. A já bych se rád zeptal, do jaké míry a jak jste s touto mezinárodní skupinou spolupracovali a budete spolupracovat? Druhá otázka se týká zástupců EASA. Na začátku července e, došlo e, e, technické, technickým problémům eh, v oblasti Natalpami a nebylo možné využít eh, sekundární eh, radar. Třetí otázka se týká toho, že rakouská služba řízení leteckého prostoru nebyla informována o, o tom, co se tam událo. Eh, potom eh, jde o to, že nad Ukrajinou měl ten letecký prostor být již eh, uzavřen, ale jednalo se o letovou hladinu 23 000 stop, nicméně MH17 letělo ve výšce 33 000 stop, takže k tomu bych rád nějaké vysvětlení. Pan kolega Dalen. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám dnes náhodou narozeniny a je mi potěšením, že je mohu tady oslavit. Ale samozřejmě 300 cestujících MH17, letu MH17 už nikdy své narozeniny neoslaví ani jejich rodiny a to proto, pardon, eh, MH370. A to zkrátka proto, že někdo na mátkou zasáhl eh, civilní letadlo. Skoro 300 lidí zahynulo, 96 z nich byli nizozemci. A každý u nás zná někoho, eh, kdo byl touto tragédií zasažen. Je to pro nás celonárodní tragédie. A teď, pane předsedo, vidíme, že se ještě pořád nedaří ani pořádně určit totožnost obětí a pořád na místě katastrofy zůstávají ještě pozůstatky a vyšetřovatelé často nemají přístup k tomuto místu, proto nemohou provádět pořádné systematické vyšetřování této nehody, protože nemají pořádný přístup. Samozřejmě to je obrovská tragédie všech, kdo byli v tom letadle. Týká se to všech států, jejich státní přístup příslušníci zahynuli. Je to katastrofa pro letectví jako takové. Minulý týden nizozemský parlament tuto otázku projednával a byli jsme informováni, že 15., 16. a 17. července eh, malajzijské eh, letecká společnost předložila letový plán eh, pro air controlu a Eurocontrol ho posléze schválil. A jediná věc byla, že, jsem, že měli přejít na druhou letovou hladinu z 350 na 370, 3070, čili vy jste vlastně tuto letovou hladinu schválili. A také podle některých zpráv British Airways 14. července se už rozhodli, že nebudou létat na, přesto nad tímto konkrétním územím. Je to pravda? Je to pravda, že přestali už létat nad tímto územím už 14. července a pokud je tomu tak proč tyto informace nedostali ostatní provozovatelé a jaká je otázka e, úloha eurokontrolu při schvalování letových plánů. A proč tedy nebylo, bylo přijato rozhodnutí nepoužít normální trasu, aniž by tady byl normální e, kontakt a normální e, informace. Proč tyto informace nedostali ostatní letové společnosti? Tady je evidentně obrovský nedostatek v tom Eh, celým celém systému. Tady je přímo zející mezera, pokud je o dostupnost informací. A zdá se, že některé státy mají k informacím lepší přístup než jiné, čili tady není rovnost. A potřebujeme naprosto jasno v této věci. A musíme zajistit, aby informace se adekvátním způsobem sdílely, aby se to dělalo vždycky včas. Jak, řík, jak už jsem říkal, ti, kteří eh, bohužel byli na tomto letu, už nikdy neoslaví své narozeniny ani jejich rodinní příslušníci a určitě je třeba stanovit odpovědnost. Děkuji vám. Děkuji pěkně. Eh, vy jste ty své narozeniny dal do takového velice negativního kontextu, přesto vám eh, přeji vše nejlepší. Nyní se dostáváme k Alde. Gesine Meissen. Děkuji pěkně, pane předsedo. Mám nejprve praktickou otázku. Jakožto č... Chtěla jsem se zeptat, zda dostaneme ty PowerPointové prezentace. Myslím si, že to bude dobré nejen pro nás, ale pro všechny, kteří se zajímají o bezpečnost leteckého provozu. Chtěla jsem to uvést úvodem, aby se na to nezapomnělo. Takže uh, úvodem, pane uh, Brennere, eh, vy jste uh, uvedl, že uh, se při těch letových uh, plánech uh, uh, usiluje o co možná nejpříjemnější uh, trasy, ale uh, až budeme mít jednotné evropské nebe, tak uh, možná uh, bude uh, nezbytné ještě více zajistit bezpečnost. Já si eh, to nedokážu představit, eh, jak by to fungovalo, protože tady je několik různých agentur a organizací, které eh, se podílejí svojí zodpovědností. Pokud o MA17, kde přišli lidé o život, tak v té souvislosti padla několikrát otázka, kdo má tu konečnou odpovědnost za tuto katastrofu. Je tady, eh, zdá se, totiž eh, eh, mm, několik organizací, které zajišťují bezpečnost leteckého provozu, ale vy jste ve své prezentaci uváděli, že je to nakonec ten vedoucí letu, kdo má tu finální odpovědnost a Nevím tedy, jestli je to v tomto případě kapitán letadla, anebo jestli je to Ukrajina, která zodpovídá za ten letecký prostor nad svým územím. Možná to je také Putin, ano, to je také otázka. EASA má na starosti bezpečnost leteckého provozu eh, v celé Evropě. Takže možná bychom mohli říct, jestli tady není příliš mnoho aktérů, kteří nepostupují koordinovaně, je to na pana Boudveda. Já vím, co jste uváděl, je tady řada institucí, řada úřadů, které se starají o bezpečnost v letectví. Ve finále eh, je to tedy pilot, ale otázka, jestli by se eh, nedala ta bezpečnost nějak lépe koordinovat. A další otázka, zda se vůbec eh, dá zabránit této teroristické akci. Když někdo odpálí raketu, tak to je riziko, eh, na které nemůže mít žádná organizace ani agentura vliv. Další otázka, proč eh, ta speciální skupina Task Force u ICAO byla zřízena teprve teď? Eh, existovala podobná skupina ještě, ještě dříve. Já bych se domnívala, že něco takového fungovalo už, už dávno. máte eh, přístup k informacím od tajných služeb. Tajné služby samozřejmě disponují informacemi o rizicích v určitých oblastech. Existuje nějaká spolupráce mezi jednotlivými vašimi agenturami a organizacemi a eh, bezpečnostními či spravodajskými službami? Děkuji. Nyní eh, kolega, kolegyně z GUE. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät asiantuntijat. Děkuji. Pane předsedo, děkuji expertům, děkuji kolegům. Letecké ne- nehody jsou samozřejmě vždy politování hodné a nemůžeme eh, retrospektivně zachraňovat eh, životy. To by bylo ideální, kdybychom mohli vrátit čas a zvrátit to, co se stalo, ale to nemůžeme. Poté, co jsme tu slyšeli. Nejsem přesvědčena, že stávajících eh, okolností, že můžeme s čistým svědomím říci rodinám cestujícím a dalším, že eh, naše letecká doprava probíhá i v konfliktních situacích bezpečným způsobem. Takže jak konkrétně zajistíme, abychom, aby se již nikdy nemuselo nic podobného opakovat. Ať je ve světě jakýkoliv konflikt, jak můžeme se postarat o to, aby cestující byli v bezpečí. Abychom nelétali v zónách, které jsou nebezpečné. K tomu potřebujeme konkrétní činnost, konkrétní kroky. Kroky, které také přesvědčí lidi o tom, že mezinárodní letecká doprava je bezpečná. Je smutné o tom hovořit až ex post a říkat, neměli jsme k dispozici prostředky k tomu, abychom tuto situaci zvládli. Otázkou je, jestli se Operátoři a instituce nezdvojují někdy ve svých činnostech a je tudíž eh, těžké zhostit se skutečné zodpovědnosti. Cestující volají po konkrétních krocích a zárukách bezpečnosti a proto konkrétní kroky potřebujeme. <clears throat> Karin Deli. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, naší komisi za našemu výboru tedy za to, že zorganizovalo tento, tuto rozpravu a tuto diskuzi. Neboť teď jde o to, abychom dosáhli toho, že se, toho ne, že se to nebude nikdy opakovat. To, co se stalo letu MH17, musí být výstrahou do budoucna. A já jsem začala eh, být velmi pozorná, když jsem slyšela některé věci. Jak je možné, že jsme nepředvídali nebezpečnost tohoto letecké prostor, leteckého prostoru na Ukrajině, i když jsme věděli, že tam probíhá konflikt? To je první otázka. Druhá otázka. Proč Ukrajina a Rusko nevydali nějaké varování? A pokud varovali, tak jakou informaci dali? Kromě toho je tu řada dalších aktérů. Civilní eh, letecké zprávy, EASA a další. Všichni tyto aktéři si můžeme klást otázku, jestli byli dostatečně bdělí. Většinou jsou to členské státy samotné, které mají v konečném důsledku zodpovědnost za hodnocení, vyhodnocení nebezpečí. Takže všichni se táží po odpovědnosti. A to je skutečná otázka, skutečný otazník. Kdo za to zodpovídá? Nemůžeme samozřejmě projít úplně celý ten řetězec. Ale je tu otázka určitých postihů, určitých sankcí eh, vůči tomu, kdo nesplnil svoji zodpovědnost, svůj úkol. A já se vás tudíž ptám, jakou, jaké jsou návrhy, jaké jsou možnosti, jaké jsou směry ve světle této katastrofy? Já doufám, že je tu vůle postupovat dál. Já nejsem právnička. Mě by zajímalo, jak posílíte tu centralizaci v této oblasti. Jak toho chcete dosáhnout? Měli bychom uzavřít určitou smlouvu s členskými státy, jak tady bylo řečeno ovšem, když je 44 takových států v případě některých institucí, jak, jak to můžeme zajistit? Nebo by měla existovat nějaká agentura, která se přesně tímto bude zabývat. Já teď nedávám návrhy, ale jsou to takové otázky. Už jste se zamysleli nad e, takovými konkrétními otázkami? Otázkou je, jestli máme posílit misi EASY, rozšířit eh, její eh, výčet úkolů, jestli to je nutné nebo ne. Já si myslím, že ne. Ale pak si musíme klást otázku, jaké další možnosti se nám tady nabízí. Vielen Dank. Děkuji pěkně. A nyní Petr Lundgren. Děkuji. MH17 let um, měl tragickou nehodu z července na Ukrajině. Jsou tady kontroverzní informace Eh, protože eh, mnozí na začátku hovořili, že to byla chyba, že to byly proruské vojenské síly a že používali eh, raketový systém. Potom zase Rusové uspořádali tiskovou konferenci a ukázali fotografii, které svědčily o tom, že blízko MH17 se nacházel vojenský letoun. Od té doby jsme nedostali žádné jasné informace o tomuto, ne, o tomto neštěstí. Nevíme nic o černé skřínce a trvá to daleko déle než v mnoha podobných případech. Máme co dělat s bezpečností cestujících v Evropě a na celém světě. Proto musíme úplně jasně a přesně řešit bezpečnost všech evropských cestujících, ale jak můžeme dostat patřičné informace, jak můžeme mít eh, jistotu ohledně stavu vyšetřování, jak můžeme číst informace EASA. Evropské vyšetřovací byro eh, oficiálně žádalo, aby EASA jmenovalo experta a ten 21. července jel do, na místo, aby tam pomohl mezinárodním expertům a také nizozemském bezpečnostní komisi. ESA jim bude pomáhat a ptám se, proč ESA pouze pomohla místo, aby se přímo zapojila do vyšetřovacího týmu, jak to udělali ostatní země jako Ukrajina, Indonésie, Itálie, Spojené státy, Austrálie, Austrálie, Malajzie a tak dále. Také slyšíme, že ASA před neštěstím nedostalo žádné informace o nějakých restrikcích ze strany eh, příslušných služeb na Ukrajině. A proč tedy takovéto informace eh, nebyly šířeny A jsou i když věděli, že je tady válka na Ukrajině, co pak čekali na informace a nejednali sami a jaké mají postupy, jak schvalují trasy, neověří si snad nejprve situaci v různých zemích. Také jsme se dočetli, že eh, se má výlučnou odpovědnost za bezpečnost, eh, pokud jde o eh, evropské letadla. A jak je to s ostatními firmami z třetích států, také zahrňují, zajišťují bezpečnost letadel pro evropských cestujících, protože bezpečnost je nejdůležitější v každém dopravním systému. A slyšíme, že ASA e šíří doporučení a informace o bezpečnosti, že vydává takzvané bileteny o bezpečnosti a ty posílá zejména zejména komunitě e, letectví. Za čtvrté, a jak je to s cestujícími, jak ti se dostávají k informacím ohledně bezpečnosti tras, na které poletí. E, a e, Evropa vydává velké peníze na ESO. A za páté, jak je to skutečnou kontrolou bezpečnosti cestujících? Eh, Potřebuje ji cestující ESU v tomto případě, anebo by bylo lepší, kdyby členské státy zařizovaly bezpečnost eh, sami, aniž by to stálo zbytečné peníze navíc evropské cestující? Děkuji. Než dám slovo eh, dalším, požádal bych naše panelisty, aby zodpověděli otázky v jejich pořadí. Takže Začínáme po mé levici. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tyto otázky a příspěvky. Pokud jde o otázku jednotného evropského nebe a rozvojem této koncepce, tak jsme přesvědčeni, že zde dosáhneme pokroku a to optimalizací Eh, toho plánování eh, tras. My jsme snížili délku různých tras, ale je tady ještě velký prostor a tak, jak navrhuje Evropský parlament, budeme skutečně činit další kroky a já se těším, že nám Evropský parlament bude poskytovat další podporu, poněvadž je tady určitě možnost optimalizace těch roztříštěných eh, let, letových tras. Pokud jde o Eurocontrol a letový plán, eh, Eurocontrol eh, kontroluje všechny letové plány, které se týkají letů do Evropy, z Evropy a v rámci Evropy a jsou porovnány s se stávajícími publikacemi, o kterých hovořil kolega Salvatore. Jsou to ty eh, eh, informace Noutem, let malajských eh, aerolinek letěl na letové, v letové hladině, která byla otevřená a která nebyla omezena. Pod touto letovou hladinou byly ze strany Ukrajiny trasy uzavřeny, ale ta použitá hladina byla otevřená. To znamená, že um, ukrajinské rozhodnutí o otevření této letové hladiny bylo jasné a bylo informace byla poskytnuta. Ovšem, informace, která nebyla poskytnutá, byla ta, že um, ty hladiny pod touto otevřenou hladinou uh, byly uzavřeny z určitého důvodu. A Tyto podpadové informace eh, jsou právě ty, o nich se zmínil Petr Key, eh, se vydávají na individuálním základě, buď to mezi, na základě spolupráce mezi jednotlivými eh, agenturami či státy, ale nejsou poskytovány na společném základě. Takže samozřejmě by bylo zajímavé zjistit, jak uvažovali ukrajinské úřady v tomto kontextu, proč tedy uzavřeli určité letové hladiny a e, některé nechali otevřeny pro tuto konkrétní trasu. A speciální skupina ICAO zanedlouho e, přijde se svými zjištěními a doporučeními ohledně dalších kroků které by mohly eh, umožnit eh, lepší sdílení informací. Je nepochybné, že evropské státy musí disponovat těmito informacemi. A my jakožto eh, manažer sítě bychom také měli zájem o tyto informace, abychom mohli zkontrolovat jejich konzistentnost. Je to otázka dalšího vývoje. Samozřejmě nemůžeme um, činit další kroky, než se dozvíme, kde se v souvislosti s tragédií MH17 stala chyba. Uvedl jsem, že Eurocontrol je civilně vojenská organizace. Máme od státu řadu zpravodajských informací z vojenské oblasti, ale jsou poskytovány pouze eh, uzavřenému eh, kroužku nebo okruhu uživatelů. Nicméně uvažujeme v rámci této speciální pracovní skupiny o tom, že by ty informace byly poskytovány v širším měřítku. Děkuji pěkně a nyní Slava Čeketánu. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já zodpovím některé z dotazů, které Eh, položili členové tohoto výboru. Především bych rád uvedl, že civilní letectví je mezinárodním eh, fenoménem. Není eh, to nic, co by bylo omezeno na nějakou oblast, na nějaké státy. A uvedl jsem úvodem, že po této tragické události by měla dojít k inovaci systému koordinovaným způsobem. Je potřeba zdůraznit, že iniciativa, eh, která bude následovat po této tragédii, by neměla být omezena na regionální úroveň, protože to by se pouze vytvářely další problémy mezinárodní spolupráce ICAO vytvořila speciální skupinu, eh, která má zkoumat eh, nedostatky a slabiny tohoto systému. Ty spočívají ve sdílení informací. Ve své prezentaci jsem eh, uvedl velice důrazně, že finální odpovědnost za letecký prostor spočívá na bedrech eh, daného státu, ale některé členské státy nejsou schopny svým závazkům dostat, a to z různých důvodů. Může to být buď to nedostatek informací, může to být také chybné posouzení informací, které byly poskytnuty. Takže ICAO se primárně zabývá vytvářením platformy. Chtěl bych zdůraznit, že některé, někteří členové Rady ICAO v nedávné době eh, navrhli eh, úpravy eh, čikákské úmluvy, ale tím by se ten problém nevyřešil. Odpovědnost za služby a poskytování informací o leteckém prostoru by měly nadále být eh, na straně členských států. V případě toho, že existují informace, na základě níž členský stát eh, činí rozhodnutí, anebo informace, kterými disponuje spravodajská služba, tak tyto informace by měly být eh, poskytnuty v rámci té celosvětové platformy. A to je úkol této speciální skupiny ICAO. A konkrétně jde o to, že do konce října by měl být předložen návrh na vytvoření takovéto platformy pro sdílení závažných informací. Další informace se týká informací poskytovaných pasažerům. Myslím si, že je potřeba Eh, zdůraznit, že ten systém je bezpečný. Eh, členové tohoto výboru jistě dobře ví, že v roce 2013 byl počet eh, cestujících v letecké dopravě celosvětově asi 3 miliardy a počet úmrtí při leteckých neštěstích byl proporcionálně velice nízký. Já si myslím, že eh, nemůžeme eh, chtít po cestujících, aby sami rozhodovali, zda eh, ten let, který hodlají použít, je či není bezpečný. Informace, kterou by měli být cestující vybaveni, Eh, je to, že ten eh, systém jako takový je bezpečný. Také bych rád eh, zodpověděl několik dalších otázek či komentářů, které se týkají koordinace v rámci Evropy. Ten systém, který se v Evropě používá, je samozřejmě velice složitý. Ovšem, informace a e, poskytované jednotlivými orgány jsou e, jasné a ty odpovědnosti jsou také e, zcela jasně vymezeny. Takže tolik z mé strany, pane předsedo. Děkuji. Dankeschön. Jetzt. Děkuji pěkně. Jean-Carlo Buano. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ačkoliv nebyly žádné konkrétní otázky na jato, tak eh, se chci přesto k pár věcem vyjádřit. Fragmentárnost a zdvojování aktivit. Bohužel eh, ty nejsou eh, příliš příznivé pro bezpečnost. Single European Skies, projekt jednotného evropského nebe, to je jeden z projektů, který by mohl výrazně zvýšit bezpečnost evropského letos, leteckého prostoru, protože právě protože zabrání překrývání úkolů a tím pádem umožní lepší informační toky a eh, hladkou výměnu informací. Proto to silně podporujeme a myslíme si, že tento parlament spolu s dalšími legislativními orgány v Evropě eh, doufám, že budou schopni tento projekt posunout výrazně dopředu, abychom z něj měli, měli nějaký prospěch. Teď k příčinám eh, té havárie. Probíhá oficiální eh, vyšetřování pod vedením nizozemské eh, rady pro bezpečnost dopravy. A cílem této, tohoto vyšetřování není na nikoho svalovat vinu, ale prostě pochopit, jak se to stalo a zabránit tomu, aby se to znovu stalo. To musí být naší prioritou. Víme, že vyšetřování komplikuje omezený přístup k místu havárie. Musíme se jakožto mezinárodní společenství zasadit za to, aby existovala možnost udělat si jasný obrázek o dynamice toho, co se stalo, takže snad včas budeme schopni eh, dát k dispozici spolehlivé výsledky šetření. Key. Děkuji pěkně, Patrik Key. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. To je velice složité téma a jednou z věcí je to, že opravdu je to stát, který zodpovídá za zajištění bezpečnosti ve svém leteckém prostoru, vzdušném prostoru. A musí také informovat o potenciálních nebezpečích. Eventuálně musí vydat eh, zprávu notam o uzavření vzdušného prostoru. Problém však je v tom, že ne všechny systémy posuzování rizik jsou ve všech státech stejné. Uvedu vám příklad. V případě Ukrajiny, jak jistě víte, tak eh, v Dubnu v důsledku anexe Krymu ze strany Ruska vydalo Rusko notam informující o tom, že od toho okamžiku je ukrajinský vzdušný prostor ruským prostorem a zároveň Ukrajina vydala hlášení, že tento vzdušný prostor je stále její. To znamená, že letadla používající tento vzdušný prostor nevěděla, eh, na jaké řízení letového provozu se obrátit. ICAO tedy prohlásilo, že se jedná o velice nebezpečný vzdušný prostor a doporučili jsme, aby se tento vzdušný prostor nepoužíval. Manažer řízení Eurocontrol provedl opatření pro uzavření tohoto vzdušného prostoru a já se vydala informační buletin, který byl poskytnut IKU. Také bych rád uvedl, že EASA obdržela o dva, o dva měsíce později e, dopis ukrajinského řízení letového provozu ohledně možnosti otevření určitých tras v tomto vzdušném prostoru. Podle našeho názoru ten vzdušný prostor nebyl stále bezpečný a prosto jsme trvali na svém doporučení nepoužívat jej. Jde tedy ve finále o sdílení informací a jejich kvalitu. My eh, se vyznáme v problematice řízení letového provozu. Víme, že eh, mm, ten systém hodnocení rizik, eh, který používá ukrajinské řízení letového provozu, nepatří těm nejlepším. Potom jsme měli v Syrii, Libii, Afganistánu, Iráku dalších uh, případy eh, toho, že nebyly vydány upozornění NOTAM o uh, uzavření vzdušného prostoru, ale byly to američané, kteří zakázali americkým leteckým společnostem používat vzdušné prostory těchto jmenovaných států. Je to tedy velice složité. Co potřebujeme, je lepší sdílení výměna informací jak na evropské, tak globální úrovni. Víme, že FICAU jsou uh, Rusko, Afganistán. jsou to, je to organizace, organizace kde se uh, přijímají jednomyslná rozhodnutí. V Evropě však Eh, si myslím, že můžeme vypracovat způsob výměny informací a eh, také jejich vyhodnocování. Já se vám tady uvedl jako příklad, že eh, ty informace nejsou vždycky kvalitní, že je potřeba ověřit jejich pravost a hodnotu. Pak tady byla otázka, zda tady není příliš mnoho aktérů, příliš mnoho předpisů. Skutečně těch aktérů je celá řada. V Evropě máme 28 členských států, 28 poskytovatelů eh, služeb řízení letového provozu a už to samotné je důvodem té složitosti. Jak uvedl Salvatore, ta pravidla jsou jasná. Co však můžeme zlepšit, dle mého názoru, jsou ty informační toky eh, mezi těmi jednotlivými aktéry. Existuje eh, legislativní návrh, eh, který by sladil ty rámce, legislativní rámce, které upravují činnost EASY v jednotlivých státech a EASY jako takové. Je pravdou, že v těch Alpách dostal, do, došlo k, k rušení radarového signálu, ale netýkalo se to vůbec uh, Ukrajiny a došlo k tomu na počátku června, takže Eh, tyto dvě události spolu vůbec nesouvisí. Pokud jde o naši úlohu v oblasti vyšetřování nehod, tak eh, ta je zcela jasně zakotvena v legislativě EU. Máme úlohu pozorovatele, poskytujeme podporu, poskytujeme vyšetřovatelům informace o eh, letounech, a vyšetřování nehod eh, spočívá na bedrech eh, příslušných vyšetřovacích orgánů v dočených státech, v tomto případě to jsou nizozemští kolegové. My nemáme právo sdílet informace s komukoliv, eh, leda, že se holandská agentura pro vyšetřování leteckých nehod rozhodné informace poskytnout. Pokud jde o řešení, tak eh, myslím si, že nemusíme eh, budovat eh, extrémně drahé evropské systémy. Jde o to, abychom zlepšili lepší výměnu informací mezi jednotlivými orgány, organizacemi a agenturami. Jde o to, aby byly aplikovány příslušné procesy, eh, které umožní poskytovat informace v potřebné míře. Také bychom se měli zamyslet nad možností využívání spravodajských informací. Již jsme na to téma začali Eh, jednat eh, s vojenskými orgány určitých členských států a jsem si jistý, že mezi Eurokontrolem e a EASA eh, se určitě zlepší ta výměna informací, bude lepší než dneska. Ještě jednou. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto je velice cená a zajímavá diskuse. Všem děkuji za dotazy. Eh, konkrétně mnozí vyzývají k tomu, aby byly, bylo zjištěno, kdo konkrétně nese odpovědnost. A dovolte mi, abych celé jasně řekl, že primární odpovědnost za tuto strašnou katastrofu nesou ti, kteří evidentně vystřelili eh, raketu na neidentifikované letadlo. Jak řekl místo předseda Kalas, hned po této nehodě ti, kdo se dopustili tohoto strašného činu, musí být eh, Eh, postaveni před eh, soud. A mm, samozřejmě musíme uspůsobit systém, ale nesmíme přitom zapomínat na tento základní fakt. Jak říkal Patrik, je to zároveň velice složitá oblast, pokud je o to, co a jak eh, upravujeme regulatorně. A je tady i širší otázka odpovědnosti my, tedy příslušné orgány a myslím si, že tady máme eh, dobrou před, eh, reprezentaci těch. My máme na starosti, jak a kdy a co děláme, aby se zajistilo, že je jasné, kdo má regulatorní odpovědnost a zejména, aby informační systém správně fungoval a abychom to všechno dělali absolutně co nejlépe, jak to jenom jde. Já sdílím názor, který tady vyjádřili Salvatore a Patrik, že základní úlohy a základní odpovědnosti jsou jasně vymezeny, ale zase musíme být připraveni dělat všechno, abychom toky informací zlepšili a možná v případě nutnosti a ve světle těch diskusí, které teď vedeme i s vámi, musíme se podívat i na konkrétní odpovědnosti a pokud bude třeba něco k tomu přidat nebo ty úlohy uspůsobit, jak potom volali mnozí v tomto sále, aby se, pokud to vůbec jde, vyloučilo riziko toho, že se něco takového ještě někdy stane. Tudíž je i e, komise, e, i jak a EKO se účastní účastní, účastníme se Task Force ICAO. A je tady naléhavá práce, abychom se eh, dopracovali k tomu, co můžeme dělat ještě lépe. Ještě poslední slovo. Naléhám na všechny, aby pořád na nás tlačili, abychom přicházeli s odpovědmi, ale zase prosím, neuspěchejte své soudy. A eh, je tady přes tisíc různých konspiračních teorií na eh, internetu, tak těm nevěnujte moc velkou pozornost. Konkrétně ještě drobná informace, pane pane předsedo. Týká se to probíhajícího vyšetřování, které dělá Komise pro bezpečnost v Nizozemí. Jak už bylo tady jasně řečeno, je pořád problémem dostat se k tomu místu havárie. Ta rada v Nizozemský také požádala, aby příslušné odvětví ve, v, ve Velké Británii, příslušný orgán, aby provedl také vyšetření eh, těch bezpečnostních skříněk a aby se vypracovala aspoň předběžná zpráva o zjištěných skutečnostech v nadcházejících týdnech. Ale zase vracím se k otázce odpovědnosti. Prosím, eh, povšimněte si, že i eh, prokurátor v Nizemsku zahájil i trestní eh, vyšetřování. Týká se to toho, třech těch zemí, které se musí na tom účastnit. A také se konalo zasedání Eurochastu, bylo eh, to 28. července 2014 v Hágu. Mnozí hovořili o jednotném evropském nebi, už se slyšeli některé odpovědi. Samozřejmě, že jsme velice eh, vděční za podporu, eh, kterou Evropský parlament dává tomuto Eh, projektu a svádí to k analogiím. Pokud máme jednotné evropské nebe, pak by se zdálo, že se dokážeme vyhnout všem těmto nebezpečím až na to, že k této nehodě došlo na Ukrajině mimo jurisdikci evropského jednotného nebe. Tudíž dalo by se říci, že pokud bychom měli hotové evropské eh, nebe, nedokázali bychom stejně zamezit této havárii, ale měli bychom postupovat po krocích a postupně realizovat pracovat evropské jednotné nebe. Určitě to pomůže v oblasti bezpečnosti i v ostatních věcech, ale nemusíme, že, nemyslím si, že můžeme tvrdit, že protože není ještě evropské jednotné nebe hotové, že se k tomuhle, že k tomuhle došlo. Nyní, než předám slovo dále, tak eh, byly zodpovězeny všechny otázky, které, mm, které padly? Ještě se k tím tedy vrátíme. Ano, pane Dalene? Pane předsedo, děkuji za možnost se ještě vrátit ke své otázce. Já jsem se ptal velice konkrétně a to na to, jak je možné, že některé letecké společnosti, včetně British Airways, evidentně měly informace 14. července na základě nich se rozhodli tuto konkrétní leteckou trasu nad Ukrajinou nepoužít. Může na to někdo odpovědět? Je to z těch důvodů, že vyšetřování ještě probíhá, v tom případě mi to řekněte, ale nechápu, jak je možné, že některé letecké společnosti měly lepší informace než ostatní a měly informace, na základě nich skutečně mohly eh, rozhodnout eh, ne, nepoužít eh, tu trasu. Děkuji za odpovědi. Já jsem položil pět otázek, nebudu je všechny opakovat, ale jedna mi leží na srdci a ta právě nebyla zodpovězena. Ptal jsem se totiž, zda platí, zda je správné, že na začátku července došlo k poruše řížení leteckého provozu v východních Alpách. Zda to byl eventuálně důvod toho, že um, MH17 zmizelo z eh, radaru a že o tom nebylo rakouské řízení leteckého provozu informováno. Eh, došlo, byl tam eh, vlastně externí zdroj tohoto výpadku a souvisí to s cvičením NATO v Maďarsku, kde se vypojili některé, kde došlo k vypojení některých transpondérů a pro mě je důležité, abych se v tomto vyznat. Chci vědět, jak tomu bylo a zda se tedy můžeme na to situace leta připravit. Děkuji. Děkuji, děkuji za vaše odpovědi, nicméně chci zopakovat svoji otázku. Slyšel jsem něco o nějaké tedy skupině Task Force, která má hodnotit výměnu informací. Já se také zmínila tento důležitý prvek výměny. A já se chci zeptat rovnou komise. Hodláte něco dělat v blízké budoucnosti, pokud eh, ve světle toho, co se stalo? Nějaký návrh něco změnit v evropské legislativě? Nejprve eh, kolegyně Gesine Meister a potom další. Já jsem se ptala na úlohu uh, eh, spravedlických služeb a pan Brenner říkal, že jsou k dispozici uh, informace vojenských spravodajců, ale to je něco jiného než tajné služby, takže prosím, na to se ptám. Takže nejprve kdo zodpoví otázku pana Vandalena? Uh, eh, pane předsedo, já bych snad mohl dodat větu k tomu, co říkal Patrik. Zaprvé můžeme eh, potvrdit, že opravdu došlo k výpadku radaru na začátku června. Bylo to e, nejenom e, v Rakousku, ale týkalo se to i některých dalších států. Bylo to 5. 10. června a v žádném případě to nemůžeme ale spojovat se záležitostí MH17, protože to se stalo úplně někde jinde a někdy jindy a tam toho se ty výpadky radarů vůbec netýkaly. Technicky vyšetřujeme, k čemu došlo a proč došlo k výpadkům radaru. My velice úzce jsme v kontaktu se všemi organizaci, které se s těmito eh, výpadky setkaly, což jsou zejména poskytovatelé eh, letecké navigace v Rakousku a v ostatních eh, o sousedních státech. Jedná se o technické vyšetřování, které nadále probíhá. A na začátku eh, jsme také měli určité podezření, zda by to eh, mělo něco společného s vojenskými cvičeními, ale to se zatím vůbec nepotvrdilo. A nadále provádíme technické eh, posuzování spolu s ESO, proč k tomu došlo a proč právě v této oblasti. Nemá to tedy z hola nic dělat s MH17, je to někde úplně jinde a bylo to jinde a jinde pokud jde o britské, British Airways. Jak už jsem vám ukazoval, vždycky jsou různé alternativy, jak se dostat z A do B. British Airways se rozhodli, že po, po ledou, po, po, budou létat jinudy než malajzijské aerolinky a ty, jak se bylo potvrzeno, opravdu použili otevřenou trasu, kterou potvrdili tehdy ukrajinské uh, eh, úřady a v Evropě 30 tisíc letů denně. A jak Karlo Gonzalo a já jsme hovořili, prostě vždycky se z nějakého důvodu volí konkrétní trasa. A proč konkrétně zvolila tahle či jiná, zvolí ta nebo trasa, to samozřejmě nevědí v tu chvíli všichni účastníci. Může to samozřejmě být spojeno se spožděním, s jinými věcmi. Pak eh, pokud je o vojenskou eh, rozvědku, vojenské spravodajské informace, to je přirozeně vysoce citlivá záležitost. A já už jsem také e, naznačil, že částečně se sdílejí a používají i tyto informace, ovšem pouze částečně. A to mě trápí, protože chceme-li zlepšit celkovou situaci a jestliže v Evropě chceme udělat další krok, e, pak bychom měli požádat členské státy o sdělení těchto informací. To určitě by byl krok vpřed a i moji kolegové tady, myslím, to řekli také. Nyní se dostáváme k dalším otázkám. Mám pana Forstra, pana Bacha, Frenského, Anderseno, Deli, Zíleho a Grandes, de Grandese. Chybí někdo na seznamu? Takže máme na každého tři minuty. Za, nejprve dávám slovo panu Bachovi. Děkuji. Děkuji. Jsem na řadě, jo, to nejsem já. <laughs> Mr. Bach says ladies first. Pan Bach říká, že dámy mají přednost. We can discuss now half an hour, one hour about who is uh, talking. Come on, yeah. Prosím. Já se omlouvám, že mi to uniklo. Měnila jsem si sluchátko. Děkuji vám, pane předsedo. Měli bychom poděkovat eh, těm, kdo se dostavili z různých agentur a z komise. A myslím, že ty dopady teroristického útoku bych nemohla, nedokázala popsat lépe než pan Van Dalen. Je to opravdu o těch dopadech, důsledcích. Takže vraťme se chvíli zpátky. Víte, že já jsem strávila hodně času právě v letectví a kdykoliv se dáte do letadla, neze, nezabýváte se tím, kde budete letět, protože zcela důvěřujete ve vlády a zpravodajské agentury a tak dále. To stále je to uh, nejbezpečnější uh, způsob dopravy, ale vzpomínám si na Lockerbie um, incident, kdy tehdy uh, někdo tam vlastně vpašoval eh, bombu v zavazadlech a také ten malajský let eh, se dává, tam se dává dohromady, dávají dohromady výsledky vyšetřování. Eh, čili to jsou věci, které se snažíme řešit prostřednictvím legislativy, aby existovaly bezpečnostní opatření na letištích v zavazadlovém prostoru ale přesto došlo k 11. září. Protože někteří, to k tomu došlo, protože jsme nepředpokládali, že ti lidé, kteří budou chtít způsobit eh, tu eh, škodu, budou zároveň sebevrazy. Takže toto teď eh, musíme, na to musíme vzít zřetel. A teď se dostáváme k tomu, té poslední havárii, ano, ono zpětně je snadné to vidět, ale nikdo dřív se nedokázal představit, že by se civilnímu letadlu něco takovému, takovému stalo. Myslím, že je to na vině je ruská administrativa, můžeme si hrát na svalování viny, ale tím se nikam nedostaneme. Nemyslím si, že došlo k nějakým chybám, pokud je o cestovní trasy a plány. A myslím, že po té trase létaly i další letecké společnosti jako Virgin a KLM a další. Co chceme získat z tohoto slyšení? Zazněly tu dvě důležité otázky, které by mohly pomoci a které myslím, že by tento výbor a tento parlament podpořil. A to je otázka komunikace. Jak jste říkali, spoléháme na spravodajské informace, ať už civilní či vojenské. A pokud se domníváte, že by se to dalo v této oblasti zlepšit, máte naši podporu. Musí to probíhat na mezinárodní úrovni nemyslím si, že je to čistě evropskou unijní záležitost. Musíme se dohodnout po celém světě. Poslední bod. Jednotné evropské nebe a Cezar. Potřebujeme více politické vůle v této, v této kapitole, aby si lidé uvědomili, že to není, jsou oddělené jednotky, ale že jsme všichni na jedné lodi to se týká je toho Cezaru, to jsou eh, opět je, eh, se snaží zlepšit eh, systémy, technické systémy pro řízení leto, letového provozu. Děkuji všem, kdo se dnes dostavili a vy nám vysvětlili svou roli. Děkuji i za jejich spolupráci. Není pan Bach. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já se mohu připojit pouze k tomu, co uvedla paní Forster. Eh, je velice eh, dobře, že jsme si vyslechli tady ty prezentace a diskusy. Tři konkrétní otázky. Jak eh, se budeme stavět k regionům, kde probíhá konflikt do budoucna? Bylo zde zmíněno, že informace ze států, eh, kde probíhají konflikty, nelze vždy považovat za zcela eh, směrodatné a eh, platné. Kdo bude rozhodovat do budoucna o tom, zda vzdušní prostor nad nějakým státem, kde probíhá konflikt, bude uzavřen či ne. Další otázka, vyhodnocení rizika. Úvodem bylo uvedeno, že vyhodnocení rizika Eh, může eh, vést eh, k rozhodnutí, že riziko je přijatelné a že se tedy bude přes ten vzdušný prostor létat. Otázka však, co to je, že riziko je přijatelné. Já se obávám, že zde je potřeba tento systém pozměnit a bude také potřeba vzít flota do úvahu hospodářské aspekty. A pokud eh, tady eh, byly zmiňována eh, doporučení ohledně nějakého vzdušného prostoru, tak do jaké míry ten systém vydávání doporučení chcete pozměnit. Děkuji pěkně. Pan Semplinsky. Děkuji pěkně. Pane předsedo, já se domnívám, že tato debata se musí zaměřit na jednu zastřešující otázku. Bylo řečeno, že zodpovědnost za bezpečnost vzdušného prostoru je na straně jednotlivého státu. Zároveň jsme však slyšeli, že se tady eh, chce finalizovat eh, ten plán jednotného evropského nebe. možná se určité centralizaci a očekává se, že eh, v rámci jednotného evropského nebe se nám podaří zajistit vyšší úroveň bezpečnosti ve vzduchu. Rád bych eh, vás požádal, abyste se zamysleli nad tím, zda zde neexistuje potřeba opětovně se eh, věnovat eh, návrhům v rámci iniciativy 2 ple, 2 plus a o nařízeních ohledně IASA. Komise argumentuje tím, že se jedná o odbornou záležitost. Jde o to, aby se zamezilo duplicitám a podobně. V té iniciativě jsou další prvky, eh, které ve světle toho imperativu bezpečnosti Eh, je potřeba vnímat jinak. Já si myslím, že je potřeba rozlišovat eh, jednotlivé aspekty řízení letového provozu. Jsou tam určité podporné aktivity a další aktivity. Také se uvažuje o centralizaci těchto aktivit eh, v rámci eh, sítě, eh, která umožní fungování systému jednotného evropského nebe. Eh, o co mi jde, pane předsedo? Existuje zde patrně potřeba jednoznačně dát prioritu bezpečnosti a akcentovat ji na, na úkor jiných aspektů, jako je například eh, eh, zeštílení eh, nebo zlepšení toho řízení letocké, letového provozu. Opravdu je to vždycky ten jeden stát, členský stát, který zodpovídá za svůj vzdušný prostor. Zmínili jste tady vyšší kvalitu výměny informací a také další věci, které však nelze upřednostňovat na úkor bezpečnosti. Děkuji. Nyní pan Anderson. Thank you. Thank you. Uh, well, firstly, I just want to... Eh, děkuji. Především bych chtěla podpořit to, co tady řekli různí eh, naši koordinátoři i kolegové. A nemám pocit, že bychom dostali v mnoha případech na eh, otázky, které byly položeny. Proto bych chtěla navázat ještě energičtěji na těch, které tato věci vlastně nebylo moc užitečné, když se nám říká, že se musíme hlavně zaměřit na to, že odpovědnost mají povstalci, eh, kteří to udělali, protože je tady otázka odpovědnosti. A otevřeně řečeno, pokud došlo k porušení šikákské úmluvy v důsledku eh, výsledku nebo rozhodnutí, které udělali některé klíčové otázky v členských státech, věděli věci a neřekli to dál, pak to by se mělo vyšetřit. Já, já Vím, že se vyšetřuje, ale nemusíte nám říkat, že za to můžou povstalci. A evidentně, evidentně jsou tady důkazy, že mnozí věděli, že eh, eh, poslanci měli tyto odpalovače střel dlouhého doletu. A pokud jde o otázku British Airways, tak bych se chtěla zeptat Eurocontrols a dalších, jestli se přímo na ně obrátili na nejvyšší úrovni vedení, jestli se jich konkrétně ptali, proč se takhle rozhodli ohledně letového plánu. Zda je to také součástí vyšetřování. Tady jsou právní otázky. Říká se správně, že se jedná odpovědnost a to je moc pěkné o tom takhle mluvit, ale já nemám pocit, že dostáváme odpovědi. A za druhé, mám konkrétní otázku na technologii. Prosím vás, řekněte nám, jaké jsou tady vývoje nezávislých technologií, kterými se zabývá Evropská unie. Co by nám potom pomohlo, abychom měli nezávislé evropské informace. Například je tady Evropský satelitní projekt abychom nespoléhali tolik jenom na civilní nebo vojenské informace. Čili konkrétně se ptám na satelitní technologie. A nakonec si myslím, že není při, při, přijatelné, co jste nám řekli o informacích pro cestujících. Já to beru, že musíme samozřejmě, nesmíme zbytečně znepokojovat cestující, ale proč by neměli dostat konkrétní informace o konkrétních plánech leto? A tady říká správně e, zástupce komise, že se to může v naléhavých e, podmínkách podmínkách měnit, ale to není záminka, proč nedávat vůbec informace o tom. Tady došlo k důležitým tragickým událostem a já bych chtěla vyjádřit eh, souhlas i za naši, pardon, soustrast za naši stranu všem, eh, koho se dotkla tato strašlivá tragédie a myslím, že potřebujeme další odpovědi. Děkuji. Pan Dej. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vyslechli jsme podrobné prezentace o postupech, které se využívají při sdílení informací o bezpečnosti letového provozu, a to v předchozí části tohoto slyšení. A z nich bylo zřejmé, že existují vážné problémy při implementaci těchto mechanismů a to zejména v případě této tragické um, nehody Malaysian Airlines. Samozřejmě, že musíme, tak říkajíc, sestřelit toho střelce, to znamená, musíme eh, ho pohnat eh, před eh, spravedlnost, před soud ale je tu také otázka zodpovědnosti členských států při dodávání informací mezinárodním organizacím. Mezinárodní organizace často mají svá interní pravidla s tím, že pokud neplní tedy členské státy plně eh, své, ze své závazky, tak a také pokud eh, nejsou jejich eh, informace dostatečně spolehlivé, když se vyskytují nějaké problémy v důsledku krize, Zajímalo by mě tedy více o těch interních mechanismech, které eh, používáte v těchto případech to znamená, když narazíte na členský stát, který buď neplní své povinnosti, je možné, že je neplní tak, jak by měl, nebo je plní, ale ty informace nejsou spolehlivé, tak, jak se na první pohled zdá. Můžete k tomu něco říci, prosím? A v tom briefingu, v tom materiálu, který jsme dostali e-mailem o etázi, na třetí stránce se říká, že 1. července ukrajinské eh, letecké služby vydali první notem a EASA to obdržela ještě před tou havarií. A druhé notem bylo vydáno později, až 17. července. Takže jediná otázka co se s tou první poznámkou stalo. Kde byl ten problém, kdo to nedostal? Je to Robert Zíler. Děkuji, nyní Robert Zíler, děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem expertům. Myslím si, že pos, naším posláním je, aby naši mezinárodní experti měli určitou vůli z naší strany některé nové návrhy, které by měly být tedy velmi profesionální, ale které musí dostat také politickou podporu. Nejde tu jenom o otázku konceptu konfliktu. Tohle je jakýsi nový druh eh, konfliktní zóny. Je to nová situace. Když máte letový radar pořádný, můžete letat i nad Afganistánem nebo Sýrií. Samozřejmě měly by být některé zóny, kde není možné z bezpečnostního hlediska letat. Ale Ukrajina je problémem, protože se tam skrývají informace, nový přístup Ruska, který říká, podívejte se, členský stát je odpovědný podle IKA, což je pravda. Jenže nemůžete mít kontrolu nad oblastí, v níž probíhá válka. Musíme si uvědomit, že tohle není jediná zóna, v které může dojít k něčemu podobného. Já doufám, že k něčemu nedojde, ale prostě problém je, když se e, záměrně skrývají informace rebelům se dávají speciální technologie a samozřejmě, že budou politické výsledky z toho nizozemského šetření. A jakožto Evropská unie musíme být připraveni přežít v těchto nových politických podmínkách. Je to velmi tvrdá záležitost. Není to jen zodpovědnost toho, kdo zmačkl e, eh, spoušť, ale kdo umožnil, aby se tyto raketové systémy rebelům dostaly? Evropští občané, zejména ti nizozemští, nebudou důvěřovat evropským institucím a politikům, pokud s tím něco ne- neuděláme. Čili to je ta základní politická výzva, která před námi stojí. Ještě pár slov. je důležité, co se děje v té zóně konfliktní v, v případě vyšetřování. Kdokoliv má kontrolu na tou oblastí, musí umožnit vyšetřovatelům okamžitý přístup. A ne bránění přístupu. To bylo samozřejmě částečně, aby se něco schovalo, skrylo, ale je to prostě ošklivé oni říkají, že ano, samozřejmě je, je to skutečně tragické pro ty, kdo měli na tomto letu příbuzné a další. Je potřeba mít nové koncepce, nové přístupy. Přelety přes Sibiř, to opět vyplývá z, Čiká, z Čikákské umluvy. Teď jsou ty sankce. Oni říkají, že ještě říkají, že mohou zastavit úplně všechny přelety. Byla na to nějaká reakce ze strany leteckých expertů na to, tu hrozbu? De Grandes. Děkuji pěkně. Nyní pan De Grandes, který má nový vzhled. Děkuji, pane. Děkuji, děkuji také expertům, kteří eh, sem přišli. Děkuji za informaci a za to, jak eh, energeticky řeší tyto různé otázky. My vlastně tady se dostáváme k otázce základní hodnot, jako je bezpečnost a odpovědnost. Pokud je o bezpečnost, Musíme se rozhodnout, jaká opatření je třeba učinit a jak daleko můžeme jít, abychom zajistili maximum bezpečnosti. Ale těžší už je zajistit a zjistit odpovědnost a nastavit to dobře pro budoucnost. Myslím, že už tady bylo řečeno, že první obětí každé války je vždycky pravda. A myslím si, že prvním úkolem by, by mělo být právě stanovit, kdo je zodpovědný. Kdo je zodpovědný za ty události? Asi nejprve třeba se zeptat, kdo má prospěch z takové události a e, kdo na tom dopadne špatně, kdo prohrává. Samozřejmě, že jsou to oběti, které utrpí e, takovouto události ti, kdo přišli o život a kdo vůbec do příslušného konfliktu nejsou zapojeni. A samozřejmě také letecká společnost eh, v tomto případě tratí eh, protože přichází o hmotné prostředky, přichází o eh, další věci kvůli tomu, čeho vůbec není součástí. Proto je třeba nejprve zjistit pravdu. A pro politiky je velice těžké se v tom vyznat, o co tady vůbec jde. A neměli bychom ani zapomínat, že to není nějaká drobná potička, eh, tento konflikt, že je tady potenciál, že by se mohl stát globálním konfliktem. A proto bych se chtěl zeptat hlavně na tu odpovědnost. Do jaké míry můžeme vůbec eh, předvídat, že bude možné stanovit odpovědnost. Přece jsou tady rodiny, jsou tady oběti, které přicházejí o život. A do jaké míry lze vůbec očekávat, že budou nastaveny takové postupy, které by vedly k uspokojivým závěrům, než aby tady byly jenom eh, těž, těžkopádné postupy, které by trvaly dlouho a nakonec by se stejně pořádně nezjistilo, kdo za co může. Já bych chtěla na tohle otázku upozornit i komisi, protože si myslím, že z tohohle všechno, všeho je třeba naprosto jasně vyvodit, že musíme mít příslušná opatření a to i rozpočtová eh, aby příslušné prostředky skutečně byly k dispozici pro vyšetřování takovýchto situací. Musíme se snažit vyhnout se takovým postupům, které by neměly skutečnou hodnotu a které by trvaly do nekonečna. A Toto je skutečně velice závažná událost, jak si všichni dobře uvědomujeme, ale doufejme, že z toho lze vyvodit i kladné důsledky v tom, abychom tady měli jednodušší postupy pro zjištění, kdo má zodpovědnost a aby bylo možné také poskytnout náhradu obětem, které vůbec nemají společného s tím konfliktem a které je třeba vynahradit za tu válku a za ten konflikt, který už se vůbec neúčastní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já eh, samozřejmě mm, si velice cením toho, že nám tady experti řekli hodně o podrobnostech, o ehm, detailech, ale pokud jde postupy. Pokud je o té nedávnou erupci islandského, islandské sopky, máte tady něco připraveného, protože víte, jak tím předchozím případě utrpěla Evropa stejně jako mnoho dalších států světa? E, já mám otázku. My jsme diskutovali s FAPSem a tam se vždycky objevila otázka národní suverenity. budeme to brát tak, že se jedná o evropský stát, který mm, nebude mm, transponován, protože si některé členské státy nechtějí eh, nechat mluvit do své suverenity. A tady zaznělo, že eh, letecká doprava je celosvětovým fenoménem. Ano, je tomu taková otázka nyní zní, zda toto neštěstí bude mít nějaký dopad na FAPS, na to, zda vytvoříme v Evropě společnou mm, pozici, na základě které se tedy e, řekne, může se letět, nesmí se letět. Na jedné straně samozřejmě e, je tady ta otázka vyšší spotřeby, pokud se bude letat oklikou, pokud e, stát vydá zákaz přeletu nad svým územím i on přijde o poplatky, které normálně dostává za, letec, za řízení leteckého provozu. Takže otázka, e, Evropská unie musí mít jednotnou pozici a je potřeba o tom informovat i veřejnost. Vy tady říkáte, že prostě uh, je tomu tak, že e, odpovědnost je na členském státu, ale pro mě je důležitá e, tahle evropská, celoevropská uh, dimenze. ICAO má kompetenci, ano, tady se smí letět, tady ne, ale jsou tam i členské státy, které ten vzdušný prostor otevírají či zavírají. Takže závěrečné kolečko, kdo začne? Pan Bender, děkuji. Uh, Já začnu otázkou k islandské sobce. Vzpomínáme na tu předchozí situaci, která nebyla pro Evropu příliš příjemná. Byla přijata řada opatření, jednak vytvoření Evropského krizového koordinačního centra za účelem rychlé výměny informací a informování o možných reakcích, protože ani jedna krize není stejná. Již byly zmíněny další eh, eh, případy jako Ebola, MH17, ale také právě tato sopka, což jsou přesně témata, ke kterým je vytvořena. Myslíme si, že eh, harm, více harmonizované postupy řešení kontaminace letového pro, pro prostoru, tím prachem nebude, eh, těmi sazemi nebude zas tak silné jako posledně, kdy to vyvolalo velké zmatení a problémy. Takže postupy již jsou sladěny v členských státech, jak to řešit, vznikly koordinační postupy. Jinými slovy, domníváme se, že jsme připraveni tak, aby to nevedlo ke stejným katastrofálním důsledkům jako v předchozím případě. Teď pokud jde o závazky členských států, povinností členského státu je vypracovávat vyhodnocování rizik na vlastním území. A na základě toho poté vydávat notemy. Navrhujeme, aby Evropská 28 a parlament zvážili, zda nepožádat členské státy nejenom, aby vypracovávali eh, tato hodnocení rizik, ale aby je také sdíleli. Protože jedině tak mohou eh, organizace jako Eurocontrol zvážit, jestli na základě dostupných informací přijmout nějaké kroky, které by pak eh, možná otevřely i prostor k jednání s členským státem. Ale když nemáme informace, nemůžeme dojít k jiným závěrům, protože nejsou sdíleny informace. Takže by bylo fajn, kdyby e, Evropská 28 zvážila možnost zavedení sdílení Eh, informací s námi a mezi námi. v rámci EASA ICAO lze říci, že jestli je Evropská unie připravena sdílet informace v takovémto rámci, bylo by možné o tom uvažovat i celosvětově. Ta rizika nejsou jenom na území Evropské unie, ale my musíme jít příkladem, abychom přesvědčili ostatní v rámci ICAO. Další. Salvatore. Pan Salvatore Šachkitano. Thank you, thank you very much, Mr. Chairman. I would... Děkuji, pane předsedo. Rád bych velice poděkoval, protože vy jste jediný, kdo um, v oblasti letectví, ne pouze na tomto zasedání, správně vyslovil mé příjmení. Takže k tomu, proč British Airways eh, nepoužilo ten vzdušný prostor. Chtěl bych říct, že eh, je to skutečně stát, který má primární odpovědnost eh, o, ohledně vydávání notemu. British Airways eh, vydalo doporučení změnit eh, plánování letu. Je to věc, o které tady hovoříme. Eh, souvisí s, s vojenským spravodajstvím. Jsou to v tomto případě informace, které by měly na pomoci všem členským státům rozhodovat podobně. Pokud jde o území, kde probíhá konflikt, tak eh, zpravodajské informace se eh, samozřejmě týkají zbraní, které jsou v té oblasti konfliktu používány a na základě toho se eventuálně dá uvažovat o vyšší letové hladině. případě, že je eh, někde válečný konflikt, tak eh, členské státy nejsou samozřejmě schopny eh, dostat kompletně svým povinnostem. Jde o to, aby tady bylo tomu správně rozuměno, že tuto věc řeší speciální skupina ICAO. Ano, je potřeba vytvořit společnou pozici, nicméně eh, létá se po celém světě. A připomínám, že eh, MH17 eh, nebyl let evropské letecké společnosti. Každopádně je potřeba vytvořit platformu výměny informací o souvisejících rizicích. taková drobná poznámka, která se týká eh, vyšetřování leteckých neštěstí. Šikářská umluva ukládá povinnost eh, zajistit přístup eh, k místu neštěstí a umožnit příslušným pracovníkům vyšetřovací činnost. Ovšem z toho důvodu, že daná oblast na Ukrajině je kontrolovaná rebeli, vedla k tomu, že tento postup nemohl být dodržen. E, pokud jde o tu další otázku, jednalo by se o porušení šikakské umluvy. Existují e, postupy podle článku 48 eh, Šikářské umluvy, které eh, zabývají arbitrážním řízením a tak dále. Děkuji pěkně, také děkuji. Giancarlo Bono. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit dvě věci. První se týká posuzování rizik. A chci znovu zdůraznit, jak už jsem to udělal během své prezentace, že jakékoliv posuzování rizika záleží na tom, Eh, jaká jsou, jaké kvality jsou informace, které jsou poskytovány. Pokud budeme mít přesné a spolehlivé informace, pak samozřejmě můžeme udělat i správné posouzení rizika. Jinak to není sice přímo mrhání časem, ale určitě to má omezenou hodnotu. Proto bych chtěl znovu zdůraznit, jak je důležité to, co říkal pan Kies ohledně tomu, abychom kvalifikovali ty informace. Nejde jenom o to, abychom je měli, ale abychom je kvalifikovaně posoudili, abychom pochopili, co je skutečně důležité pro bezpečnost letu. Pak druhá věc, informace pro cestující. Jistě všichni často létáte. A pokud eh, jdete do letadla, můžete se podívat přesně, kde jste, můžete zjistit tedy eh, trasu už v letadle a to většinou vidíte už přímo v letadle, anebo vám to řekne kapitán. A myslíme si, že neskrýváme informace, ale na strategické a taktické úrovni jsou s tím spojeny důležité otázky. První se zase týká bezpečnosti. Protože určitě nechceme, aby lidé, kteří mají jiné zájmy, aby pořád věděli, kde, jsou, kde je které letadlo. Nechceme dělat život teroristům ještě jednodušší, než ho už mají. A pak eh, letový plán se často mění a může se poměrně značně měnit takticky. Eh, takže eh, když dostane letadlo clearance, tedy povolení k odletu, tak je to, když se zavřou dveře letadla. Pak už je to teprve konečné. A během letu kapitán někdy se musí vyhnout eh, oblastem s určitým počastím. Já sám jsem letal jako pilot a musel jsem se například vyhnout někdy eh, oblasti rovníku kvůli bouřím o více než 200 kilometrů. Takže to jsou taktické eh, rozhodování, která se dělají už během letu. A jinak je tedy nemožné takovéto informace mít a přidávat dopředu. Patriky? Ano, tady byl dotaz eh, ohled na doporučení o bezpečnosti, do jaké míry jsou závazná ta doporučení, které vydává EASA, do doporučení, doporučení neboli není závažné. Závazné. My vydáváme doporučení, aby se přestal, vydali jsme takové, aby se přestal letat do Tel Avivu, bylo to v červenci, a všichni dopravci v Evropě se toho drželi, kromě jednoho. Co je dobré na doporučení je, že není sice nutně eh, závazné, ale přinutí ty, kdo eh, ho nebudou dodržovat, aby si udělali další posouzení rizika, aby mohli potom zúvodnit, proč si myslí, že se nemusí tím doporučením řídit. Proto si myslím, že ta doporučení mají značný význam, která vydává EASA. Teď eh, pak tady padl dotaz eh, ohledně těch not, notin No, tam je jich asi tisíc, které se, takto not, které se vysvětlují, vy, vy, vy, vy, vyměňují na světě každý den. A my samozřejmě nedostáváme nebo nesosprav, nespracujeme je. No tam, e, ale Eh, to znamená vyrozumění eh, v leteckých společnosti. Ale každý jednou tak za půl roku dostaneme takovou, která se týká, dejme tomu, uzavření letového prostoru kvůli bezpečnosti a tady ASA musí být informovaná a na to musíme pracovat. Pak, pokud jde o eh, to, které letecké společnosti se rozhodují létat přes konfliktní zóny. Vemte například Afganistán. Víme, že to je válečná zóna. A víme také, že letáme přes Afganistán a to už po řadu let. Ale rád bych se tady vrátil k tomu, co říkala paní Foster a pan Zíle totiž, že se jedná o nové typy hrozeb, s nimiž máme co dělat. A vzhledem k těmto novým hrozbám skutečně musíme znovu posoudit, zda lety nad Afganistánem jsou teď eh, bezpečné, protože teď víme, že například eh, teroristé mohou použít eh, ten, tyto odpalovače raket, tak jak to udělali nad Ukrajinou. Proto si musíme tohle uvědomit a řešit tyto problémy. Pokud je o Afganistán, Afganistán. Pak eh, Spojené státy zakázaly eh, přelety nad Afganistánem svým eh, provozovatelům, svým dopravcům. My, jakožto EASA, jsme tyto informace předali všem členským státům a všem dopravcům v Evropě. A my nemáme pravomoce něco zakazovat a nemáme přístup ke spravodajským informacím, které by nám umožnily říci, ano, opravdu e, riziko bezpečnosti je mimořádně vysoké v Afganistánu, proto vám vřele doporučujeme vyhnout se vzdušnému prostoru Afganistánu. My jsme mohli jenom říci, podívejte se, američané zakázali eh, přelety Afganistánu a proto vy, ehm, dopravci, vy, členské státy, musíte teď zvážit, zda vám připadá eh, bezpečné či ne provádět přelety nad Afganistánem. Myslím si, že tohle není zcela uspokojivé řešení. Musíme najít takový eh, mechanismus, který by nám umožnil kvalifikovaně posuzovat informace. Nemyslím si, že bychom měli tady v Evropě slepě následovat všechna rozhodnutí, která dělají američané, ale určitě bychom k ním měli přihlížet. A myslím si, že bychom si měli vytvořit názor na tom, jak, eh, co je a není bezpečné. Děkuji. Děkuji. Opravdu velmi užitečná eh, debata a mám podezření, že to nebude naposledy, kdy, to, kdy se o tom společně bavíme. Teď bych jenom rychle prošel takový seznam odpovědí na otázky, které směřovaly na komisi. Takže otázka té eh, interference radarové z června já myslím, že tohle není tady faktor, ale chci, by, aby bylo jasno eh, v tomto incidentu, že my jsme EHZ zadali, aby to prošetřila za podpory eurokontrolu a členských států. Tato práce nadále probíhá. Pan Marinesku a také vy, pane předsedo, ve vašich otázkách se nás přímo ptáte, jestli jsme připraveni poskytnout před, předložit nové návrhy regulace v této oblasti. Já jsem upřímně přesvědčený, že je důležité, abychom věci neuspěchali. Můžeme totiž jednat rychle a litovat pomalu. Instit, z institučního hlediska teď 3. září nemohu hovořit o e, nových návrzích předstihu vlastně ze začátku fungování nové komise. To prostě nejde. Mnoho z toho, co jste slyšeli, jde, je přímo v jádru problému. A to konkrétně absence našeho přístupu ke spolehlivým spravodajským, vojenským zejména informacím. Čili bohužel ta myšlenka, že by to převzala komisa, komise, to by nebyl správný a asi ani legální způsob, jak to řešit. Asi všichni jste řekli, že by mělo probíhat více informací mezi členskými státy a nemělo by se stát, že nějaký členský stát nebo operátor bude buď vojensky znevýhodněn nebo nějak jinak eh, bezpečnostně znevýhodněn Měli bychom uvažovat o tom, jak postupovat dál a uvažovat o společné evropské, nikoli v Evropskou unii, ale evropském hodnocení rizik. My nejsme schopni tyto informace schromažďovat, ale existují na to struktury, struktury pro spolupráci v rámci eh, vojenského spravodajského společenství. A ty by mohly být lepšími fóry pro řešení takového, spole, takového eh, tedy společného hodnocení rizik. Další myšlenkou, kterou bychom se mohli zabývat, je využívat stávající práci v oblasti hodnocení rizik terorismu, sdílení informací mezi skutečnými experty, tak abychom předešli nebezpečným situacím. To jsou věci, které bychom měli do budoucna zvážit. Pan Panický myslím, že řekl několik podstatných věcí, ať už je to Cezar 2+, plus, ať už je to cokoliv jiného, vždycky bezpečnost je zásadní. To, co je v 2+, plus, myslím, že nemá eh, na to, o čem se tu bavíme, přímé dopady, ale eh, komise s EASO eh, nyní chystá přeskum nařízení, základního nařízení 2.1.6. Pan Anders, a paní Anderson vyjádřila nespokojenost s podanými odpověďmi. Přímá trestní zodpovědnost je na těch, kdo zmáčkli spoušť, anebo kdo to nařízili, nařídili. Což samozřejmě neubírá zodpovědnost nás všech to vyšetřit a podívat se na to, dobrat se toho, jak to dopadlo, jak, co to způsobilo. Pokud ovšem existují zlí lidé, kteří dělají špatné věci, musíme se snažit je zastavit, to je naší zodpovědností, ale ne vždy se nám to musí podařit. Čili samozřejmě nesnažíme se nikdo říci, že to není naše chyba a podobně. Bereme vážně i naší zodpovědnosti. Jinak nejsem si vědom toho, že by jakýkoliv operátor nebo skupina mezinárodních eh, operátorů obdržela nějaké privilegované informace, které by jim umožnily zvolit bezpečnější, bezpečnější trasu. Ale samozřejmě beru vaše otázky vážně. Technologická zlepšení, satelity mohou být dobrým zdrojem informací. Ovšem, tady jsme tady opět u té otázky, že Galileo je striktně civilní eh, iniciativou. A považujete za nepřijatelné, co jsme řekli k informacím pro cestující. Já vím, že to bude eh, věc, která tedy leží lidem na srdci. Já jsem chtěl upozornit jenom na Eh, některé nedostatky, jak řekl pan Zíle a paní Foster. Tohle je do svým způsobem nový druh konfliktu. Takže jde o to, jestli můžeme jít dál, pokud jde o informování. Myslím, že neexistuje nějaké úplně zázračné řešení, kde, které by zajistilo bezpečnost cestujících jenom prostřednictvím informací, které by jim byly poskytnuty. Sibirské přelety jakákoliv hrozba eh, ruských orgánů je nepřijatelná. Oni to zatím neučinili, protože by přišli o hodně peněz. A o to právě jde, že hodně finančních prostředků jde do ruských eh, kapes eh, z tohoto důvodu. Pan Degrandes. Grandes se ptá, jestli komise chce zahájit vlastní vyšetřování. Je to lákavá myšlenka, ale musím zdůraznit, že nemáme žádnou formální roli při vyšetřování havárií. To je kompetence, která je zcela jasně a jednoznačně mm, u členských států. Vytvoření vyšetřovacího týmu bylo rychlé. Teď čekáme na některé předběžné závěry a rámec přílohy 13 je stále platný. A to myslím, že toto vyšetřování ukáže. Samostatně probíhá i trestní vyšetřování. ale nechceme se do toho jakožto komise míchat. Chci se připojit k tomu, co řekl pan Brenner. Čili k otázce islandské sopky zatím vlastně ještě e, to e, zatím ještě nevybuchla, zatím ještě není situace nějak kritická, ale jsme e, v kontaktu s EASO a s dalšími institucemi, s Eurokontrolem a myslím, že jsme lépe připraveni, doufám tedy, než posledně. Omlouvám se, že jsem hovořil eh, tak ze široka. Dank, damit. Děkuji pěkně. No a tímto se dostáváme k závěru této diskuse. Byla věnována především otázce bezpečnosti a tragédie na Ukrajině. Děkuji našim panelistům, děkuji také všem diskutujícím za jejich otázky. Doufám, že se jim dostalo odpovědi na všechny. Nicméně diskuse bude pokračovat. Opravdu potřebujeme evropské a ve finále světové řešení pro takovéto uh, případy konfliktu. Budeme, poč- uh, budeme pokračovat ve 15 hodin, uh, kdy k nám dorazí ministr pro turistický ruch, pan Franceskýny.